Good morning, ladies and gentlemen. Thank you, thank you very... Děkuji vám mnohokrát, dámy a pánové, děkuji vám, že jste dnes mezi námi. Já vím, že to v Bruselu dnes je eh, těžké, ale máme zde plno, jsme připraveni hlasovat. Dnes máme dvě hlasování před sebou a začneme se zabývat i našimi zprávami. Máme tu eh, zpravodaj pane Žvou a jedna z posilování ekonomické a sociální eh, soudržnosti, sedmá zpráva. Pane Žlode, chcete k tomu něco říct, Nezačneme hlasovat? Ne. Dobře, takže vám teď nebudu, nebudu připomínat to, jak je ta zpráva důležitá a celou její historii a začneme hlasovat. Pozměňovací návrh číslo jedna. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Pozměňovací návrh číslo 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. 3. 4 jsou identické. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Pozměňovací návrh číslo 4 je ten identický, takže pozměňovací návrh číslo 5, k němu ústní pozměňovací návrh, ten odpadá. Děkuji. A přejdeme dál. Máme tu, máme tu návrh 6. Sekretariát se omlouvá. Dobře. Pozměňovací návrh 5 eh, odpadá, ale ústní pozměňovací návrh zůstává. Je někdo proti ústnímu pozměňovacímu návrhu? Ne. Hlasujeme o ústním pozměňovacím návrhu. Kdo pro? Proti? Zdrželi se. Přijat. Pozměňovací návrh 6. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. Kompromis 1 pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis 2. Kdo je pro? Proti, zdrželi se přijat. Kompromis 3 pro, proti, zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 25. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Přejdeme k pozměňovacímu Employment A. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Chcete to zkontrolovat? Dobře. Elektronicky kontrolujeme, tedy elektronicky hlasujeme. Pozměňovací návrh MPL A. Zahajuji hlasování. My tam máme modré světlo pro tajné hlasování, ale nepotřebujeme teď tajné hlasování. Nemyslím si, říká paní předsedkyně. Dobře, tak to zkusíme ještě jednou. Zahajuji hlasování. Už je to teď v pořádku? Výborně. Končím hlasování. A je přijat. Komentář mimo mikrofon. Takže 30 pro, říká paní eh, předsedkyně, a 7 proti. Kompromis 4. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Kompromis 5. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Kompromis 6. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Kompromis 7. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Přejdeme k pozměňovací návrhu MPL je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 proti, zdrželi se, přijat. Kompromis 12, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijat. Pozměňovací návrh 81, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis 13, pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis 14, pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis 15 pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis 16 pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis 17 pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis 18 pro, proti, zdrželi se, přijat. Pozměňovací návrh 118, eh, to je ústní pozměňovací návrh. Máte někdo něco proti ústnímu pozměňovacímu návrhu? Není tomu tak. Budeme hlasovat tedy pro, proti, zdrželi se. Přijat. Kompromis 19, pro, proti, zdrželi se. Přijat. Pozměňovací návrh 123, pro, proti, zdrželi se. Zamítnout. Kompromis 20 pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis 21, 2, eh, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis 22, pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis 23, pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis 24, pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis 25, pro, proti, zdrželi se, přijat. Pozměvací návrh 181, pro, proti, zdrželi se, zamítnout. Kompromis 26, pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis 27, pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis 28 pro, proti, zdrželi se, přijat. Pozměňovací návrh 333 pro, proti, zdrželi se, zkontrolujeme elektronicky. Pozměňovací návrh 333. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A přijat. Pozměňovací návrh od Ample 25 pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis 29 pro, proti, zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 201. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Myslím, že je přijat. Je to stejná situace jako předtím. Chcete zkontrolovat hlasování. Hlasujeme elektronicky o 201. pozměňovacím návrhu. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je zamítnut. Děkuji. Kult 2. Pozměňovací návrh? Ne. Až ta poslední věta. Kult 2. O ní budeme hlasovat. Kdo pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kult 6, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. Kompromis 30 pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis 31 pro, proti, zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 221 pro, proti, Zdrželi se? Myslím, že je Kompromis 32. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Kompromis 33. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Kompromis 34. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Kompromis 35, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis 36, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis 37, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 280, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. Chce to zkontrolovat? Zkontrolujeme pozměňovací návrh 280. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Ano, je přijat. Jen tak tak. Ano, s malým rozdílem. Kompromis 38, jde pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Kompromis 39, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Kompromis 40, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Kompromis 42, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Kompromis Kompromis 41, je pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis 43, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijat. Pozměňovací návrh 308, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Pozměňovací návrh 309, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijat. Pozměňovací návrh 310. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? zamítnout. Pozměňovací návrh 311. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? zamítnout. Pozměňovací návrh 312. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? zamítnout. Kompromis 44. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Pozměňovací návrh 314. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Kompromis 45. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Kompromis 46. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Pozměňovací návrh 332. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. Zkontrolujeme elektronicky. Pozměňovací návrh 332. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnout. Kompromis 47. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Kompromis 48. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Kompromis 49. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Kompromis 50. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Pozměňovací návrh 354. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. A pozměňovací návrh 355. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. Nyní budeme hlasovat eh, o celém tomto textu. Hlasujeme elektronicky a zahajuji hlasování. Končím hlasování. A tato zpráva je přijata. Já blahopřeji panu Žulodovi. Děkuji vám všem mnohokrát. Budeme pokračovat s dalším hlasováním na dnešek a to je zpráva z vlastní iniciativy, to je politika soudržnosti a, a tematický cíl podpora udržitelné dopravy a odstraňování překážek v klíčových síťových infrastrukturách. Naším zpravodajem pan Novakov. Chcete něco říci, pane Novakové? Není tomu tak, takže budeme rovnou hlasovat. A začneme pozměňovacím návrhem e, číslo jedna, Kdo je pro? proti, zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 2, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. 3 pro, proti, zdrželi se přijat. 4 pro, proti, zdrželi se přijat. 5 pro, proti, zdrželi se přijat. 6 pro, proti, zdrželi se přijat. 7 pro, proti, zdrželi se, přijat. Tran A, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijat. Tran C, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijat. Tran D, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijat. Kompromis 1, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijat. stran je, kde je pro, proti, zdrželi se, přijat. Ne. Můžeme to prosím opakovat. Tran je, je. Tran je. Kdo je pro? Proti, zdrželi se. Zamítnout. Předsedkyně se omlouvá. Kompromis 2. Kdo je pro? Proti, zdrželi se. Přijat. Pozměňovací návrh 15. Pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis 3 pro, proti, zdrželi se přijat. Tran E pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis 4 pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis 5. Kdo pro, proti, zdrželi se přijat. 27. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Myslím, že je přijat. Chcete to zkontrolovat? Zkontrolujeme 27. Elektronicky zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je přijat. Děkuji. Kompromis 6. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Pozměňovací návrh 40. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnout. 41. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnout. 42. Kdo je Chcete zkontrolovat elektronicky 41? Zkontrolujeme ji. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnout. 42. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnout. Kompromis 7. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Pozměňovací návrh 51. kde pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnout. Kompromis 8. kde pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Kompromis 9. kde pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Pozměňovací návrh 67. kde pro? proti, zdrželi se, zamítnout. Pozměňovací návrh 71, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnout. Pozměňovací návrh 72, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnout. Zkontrolujeme elektronicky 72, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je zamítnut. Kompromis 10. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Kompromis 11. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Pozměňovací návrh 90. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnout. Pozměňovací návrh 91. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. 93. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. Kompromis 12. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. Kompromis 13. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 102, kdo pro, proti, zdrželi se. Prosím, můžete hlasovat ještě jednou pro, proti, zdrželi se, přijat. 108, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnout. 113, kdo je pro, proti, zdrželi se, zkontrolujeme to elektronicky 113. Zkontrolujeme elektronicky, zahojí hlasování. Končím hlasování. Je přijat. Kompromis 14. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. Tran 10. Kdo je pro? proti tran 10. Ještě jednou, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Myslím, že je to stejné jako předtím, takže je přijat. Chce to zkontrolovat dobře. Elektronicky zkontrolujeme pozměňovací návrh tran, ten, tran 10. Končím hlasování. Přijat. Pozměňovací návrh 120. To je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnout. 122. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnout. Chcete to zkontrolovat? Dobře, kontrolujeme elektronicky 122. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je zamítnut. Sto dvacet tři odpadá. 124. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. Kompromis 15. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 130. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. Chcete zkontrolovat 130? Elektronické hlasování, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je přijat. Děkuji vám. Tran 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. Tran 3. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. Tran 4, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. Tran 12, pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Tran 14, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. A nyní hlasujeme o celém textu. Elektronicky zahajuji hlasování. Končím hlasování. A tato zpráva je přijatá. Blahopřeji panu Novakovi. For very... Děkuji vám za toto velice spořádané hlasování. give the floor to Mr. Yeah. Okay, okay. Thank you very much. We continue. Děkuji. Budeme nyní pokračovat eh, s dalším bodem na našem pořadu jednání. Dovolte, abych dal, předala předsednický mikrofon panu Umaržejovi. Bien. Nous reprenons. Takže se vrátíme k našemu jednání. A chtěl bych vás požádat, abyste přestali hlasitě komunikovat. Dostáváme se nyní k návrhu, který mění nařízení a který se týká navýšení finančního krytí programu na podporu strukturálních reform a přizpůsobení jeho obecného cíle. Smyslem tohoto návrhu je specificky změna článku ohledně eh, cíle podpory eh, strukturálních reform a Přidává se tam také přípravná podpůrná aktivita ohledně vstupu do eurozóny pro členské státy, které si to přejí. Dále je tam dodán článek, který umožňuje financovat aktivity přípravy na zavedení euro. Globální obálka se zvýšila ze 142,8 milionů eur na 222,8 milionů eur. A tato částka by mohla být ještě doplněna zdroji eh, z technické pomoci, takže celkový, celková obálka nebo celkový prostředek by se eh, v podstatě navýšil až 444 milionů eur. Nejdříve dám slovo zpravodajce paní Ruže Tomašič a pak budou hovořit stínoví zpravodajové. Takže paní Tomašič má slovo. Děkuji, pane předsedající. Od té doby, kde se objevil podporný program na podporu strukturálních reform, vyjádřilo několik členských státech, států zájem. Požadovaná částka byla 80 milionů euro. Od roku 2018 bude k dispozici 30 milionů euro, alespoň tak zní plán. Bylo předloženo 444 žádostí účast, na účast v tomto programu. Podpůrné prostředky do tohoto programu plynou na žádost členských států od Evropské komise. Stávající zkušenost ukazuje, že členské státy ve velkém počtu, včetně Chorvatska podpořilo tento program. Žádosti plynou ze všech oblastí, které se týkají tohoto programu. Je to řízení, zpráva veřejných financí, podnikatelské prostředí, pracovní trh, vzdělávání a sociální služby. Stejně jako finanční sektor a přístup k financování. Tento nástroj pro realizaci strukturálních reform může představovat velice vhodný nástroj pro posílení kapacit členských států při jejich přípravě na vstup do eurozóny. Znamenalo by to také eh, stírání hospodářských rozdílů. Pokud mají členské státy implementovat eh, zásady partnerství a občanské společnosti, musí rozhodnout, jakým způsobem implementovat eh, strategii strukturálních reform. V rámci monitorování evropského semestru je tomuto také věnována pozornost. Já se domnívám, že navýšení finančního krytí tohoto programu by mělo probíhat, aniž by byly ohroženy jiné fondy. Vzhledem k tomu, že členské státy již aktivovaly iniciativy pro své reformy, tak navrhuji, aby byl tento program na podporu strukturálních reform přizpůsoben při um, potřebám členských států. Strukturální reformy by měly mít za cíl posílit sociální reformy a zlepšit fungování různých služeb. Sem patří také správní kapacity řízení a ochrany životního prostředí. Takovéto reformy by bylo potřeba uspůsobit eh, potřebám a možnostem jednotlivých členských států a jejich individuálním programům. Tento program by měl být přístupný všem členským státům. Nezapomínejme, že členské státy mohou financovat své programy z vlastních prostředků. To znamená, že prostředky tohoto programu Eh, by neznamenaly jediný zdroj pro potřeby provádění strukturálních reform. Jde o to ochránit eh, rozpočet pro politiku soudržnosti. Tyto eh, programy také mohou na pomoci rozvíjet budoucí investice. Jde o to, aby se prostředky využívaly tak, aby byla vytvořena přidaná hodnota a podpořen růst. Připomínám, že žijeme v, na, v obtížné době, kde nás čeká Brexit a potýkáme se s věcmi, jako je nezaměstnanost a tak dále. Členské státy také mnohdy nemají dostatečné know-how. Jde o to, aby mohli konkurovat se státy, kde je tento, toto know-how více rozvinuté. Měli bychom to pojímat holisticky a brát v úvahu ve větší míře okolnosti, které v současné době eh, převládají. Děkuji mnohokrát. Paní Tamašič, chtěl bych připomenout, že Ekon a Budget, tyto výbory, jsou přidruženy z hlediska článku 54. A nyní předám slovo stínovým zpravodajům za EPP, bude hovořit eh, naše kolegyně paní Maletič. Děkuji za slovo. Podobně jako paní Tomášičová bych i já ráda zdůraznila, že tento program na podporu strukturálních reform je velice významný. Jeho cílem je totiž eh, snižovat rozdíly mezi členskými státy, zvýšit správní kapacitu, Eh, vytvořit podmínky pro vstup do eurozóny, připravit podnikatelské prostředí a také překonat eh, úkoly, které souvisejí s administrativními kapacitami. A v neposledním eh, mm, řadě také využívat dalších zdrojů z ostatních programů, například programů na politiku soudržnosti. Pokud chceme mít úspěšnou hospodářskou politiku, tak nemůžeme se spolehat pouze na investice, musíme také rozvíjet zodpovědnou fiskální politiku a provádět eh, další reformy. A to je právě eh, to hlavní poselství v rámci toho procesu evropského semestru. Otázka teď je, jak všechny tyto potřeby provázat eh, s politikou soudržnosti a jak navázat strukturální reformy a podpůrný program na politiku soudržnosti. Politiku soudržnosti totiž nemůžeme nahradit takovýmto typem programu. Musíme naopak vytvářet synergie a měli bychom to propojit vhodným způsobem, tak, aby tyto programy mohly spolupůsobit a abychom eh, podpořili dosahování cílu v rámci politiky soudržnosti. Protože tato politika neuspěje, pokud budeme e, její potřeby investovat, e, investovat pouze z těch e, nyní vyčleněných fondů, pouze pokud ty prostředky propojíme, tak se nám dlouhodobě bude dařit podporovat růst, nejenom udržitelný, ale ten růst, který potřebujeme. Nyní máme predikce pro celou Evropskou unii, pokud je o růst a ve většině zemí je to 1 až 2 eh, což postačuje pro eh, vytváření nových pracovních míst, proto abychom ehm, zamezili odlivu mladých lidí z členských států z Evropské unie. Domníváme se, že eh, tento program na podporu strukturálních reform je jednou z odpovědí na ty velké úkoly, kterým čelíme na úrovni EU. Měli bychom také mít eh, na paměti to, že pokud jde o vazbu mezi evropským semestrem a politikou soudržností, existuje tady několik eh, problémů z časového hlediska, z hlediska harmonogramu. Pokud se podíváme na průzkum ročního růstu, tak eh, ten, se, ten řeší jeden rok, potom ta doporučení pro jednotlivé státy se také zaměřují na jeden rok, potom máme další programy, které Eh, se týkají tří roků a eh, další partnerské programy jsou nastaveny na sedm let. Takže když eh, se budeme bavit o technické pomoci v rámci politiky soudržnosti, která je také přizpůsobena na strukturální reformy a organizační záležitosti, tak tyto plány se vytvářejí na několik let konkrétně na 7 let v roce 2014. To bylo nastaveno na 7 let. A zároveň v rámci evropského semestru se každoročně eh, nabízí možnost eh, eh, měnit ta doporučení pro jednotlivé státy a pracovat také s tím průzkumem ročního, trhu, ročního růstu. V rámci politiky soudržnosti a v rámci operačních programů je nám zapotřebí vyšší úrovně flexibility. Členské státy by měly mít větší možnost proměňovat ten způsob, jak využívají operačních programů, ale také prostředků z technické pomoci v rámci těchto operačních programů, tak, aby eh, mohli svoji činnost eh, navázat na naše úsilí v oblasti podpory strukturálních reform. Jak uvedla kolegyně Tomašičová, je jasné, že v období 2017 až 2018 24 členských států eh, předložili eh, více než 400 návrhů projektů pro podporu strukturálních reform a ten rozpočet eh, bude větší, než máme nyní. A, ale to, ani to navýšení na 80 milionů euro nepostačuje je evidentní, že členské státy potřebují více prostředků. Je tedy jasné, že ty prostředky nebudou postačovat a musíme zkoumat, jak eh, propojit různé možnosti financování, které máme v rámci politiky soudržnosti. Patří sem určitě technická pomoc a budeme zkoumat, jak tedy prostředky využívat společně z různých eh, programů. Ale zároveň bychom se měli zaměřit na to, jak tyto reformy směrovat eh, přesně tím směrem, eh, který je potřebný v rámci politiky soudržnosti. A patří sem tedy využívání těch prostředků z technické pomoci. Musíme se také zamyslet nad tím, jak eh, a kde nalézt politickou odvahu a vůli pro implementaci a dosahování výsledků v rámci strukturálních reform. Pokud se to nepodaří, tak se dohodneme pouze na úrovni národních vlád. Musíme zapojit i orgány místní samozprávy, stejně jako ostatní eh, subjekty, ať už to jsou podnikatelé, mladí lidé, neziskové organizace. Potřebujeme tento obecný konsensus eh, v jedných členských státech, na tom, jak dosáhnout výsledků ve strukturálních reformách. Jinak budeme poskytovat prostředky, ale ve finále se eh, nedočkáme žádné implementace a žádných výsledků. A opět se to bude opakovat, budeme zkoumat, eh, eh, jestli ten program na podporu strukturálních reform je dostatečný a jak postupovat do budoucnosti. Děkuji. Děkuji mnohokrát, Ivano. A nyní za eh, skupinu socialistů a demokratů paní Konstance Král. Já mohu být relativně stručná. Já myslím, že bychom neměli dávat příliš mnoho aspektů do eh, tohoto návrhu komise. Co se týče programu SRSS, eh, ten by měl podporovat členské státy v rámci odborné expertízy, v rámci těch reformních programů, které pokud možno by měly být co nejblíže napojeně na politiku soudržnosti. A tento program je vesměs eh, úspěšný. A samozřejmě eh, máme tady k dispozici prostředky z technické pomoci. Samozřejmě potřebujeme nové finanční prostředky a komise navrhuje, abychom to financovali také z eh, nástroje flexibility. A pokud by to bylo možné, tak bych to podpořila. Ale za stejných podmínek, jako jsme již zdůvodnili v první zprávě. Je jasné, že politika soudržnosti musí zapojit partnery, ale samozřejmě teď je otázka, jak bude vypadat budoucí politika soudržnosti, ale to není naše téma. Ale, a to chci zdůraznit, protože mám určité pochybnosti a komise může odstranit tyto pochybnosti, eh, je nutné se také zamyslet na rezervu eh, flexibility. A tady nesmí být žádná pochybnost ohledně toho, že bychom dávali peníze z politiky soudržnosti na tento nástroj. To není možné. A pokud toto bude vyjasněno a pokud to bude doloženo, že tyto finanční prostředky také existují, pak budu podporovat eh, tedy jménem mé politické skupiny tento návrh komise. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Náš kolega za skupinu ALDE. Kratko uključiti podržavajući naravno ovaj izvještaj kojega je pripremila gospođa Tomašić. I... Já bych chtěl podpořit eh, tu zprávu paní Tomašića. chtěl bych navázat na to, co řekla paní Maletič a paní Krell Eh, nebudu zde argumentovat nějak podrobně, to není nezbytné, ale chtěl bych eh, zde uvést jeden bod, který je pro mě zajímavý. Eh, myslím si, že musíme v tomto ohledu zdůrazňovat, že se jedná v souvislosti s politikou soudržnosti o otázku uplatnění eura v těch zemích, kde mm, euro není příliš podporováno. Já si myslím, že připomínky komise v tomto ohledu jsou velmi relevantní a musíme tedy se soustředit na tu dynamiku. Eh, musíme se soustředit na eh, ekonomiku, která by měla být eh, pevná z hlediska přijímání eura a tato ekonomika v těchto zemích není tak robustní jako v zemí, kde euro již existuje. To by se mělo zdůraznit, protože všichni jsme si vědomi toho, že tady jsou velká rizika v zemích, které nemají zatím euro. Ty dopady nejsou úplně jednoznačné. Já obhajuji tu myšlenku, aby euro bylo zavedeno ve všech členských státech Evropské unie. Je to eh, měna, která by se měla používat. Ale jsem si vědom toho, že to může vést k problémům. A co se týče návrhu komise, myslím si, že je velice vstřícný. Děkuji. A za zelené tady nemáme zpravodajku, takže možná, že eh, kolega by řekl k tomu pár slov. Děkuji pěkně, pane předsedo. Spravodaj tady není, ale pardon, zpravodajka tady není, ale požádala mě, abych eh, tady uvedl její myšlenky. Ten návrh je dobrý, ale jde o to, jak bude implementován. Vzhledem k číselným údajům, které jsme tady slyšeli, eh, tak je jasné, že asi jedna čtvrtina eh, těch návrhů splňuje požadavky. A já mám otázku na komisi. Na základě jaké zásady eh, budou členské státy vybírány? Protože jde o to, aby nebyla narušená hospodářská soutěž nebo tato soutěž při získávání programů. Rozdíly mezi členskými státy jsou opravdu obrovské a některé členské státy dokáží financovat své programy sami. Pokud jde o ty úpravy v textu, tak se domnívám, že technická pomoc by neměla být eh, poskytována podle eh, potřeb eh, členských států nebo jejich požadavků, ale na základě určitých priorit. Pokud je o témata genderové, genderové rovnosti, tak eh, domnívám se, že bychom se mohli také eh, doplnit eh, prognózy klimatických změn. je potřeba, aby ty prostředky eh, neuvízly na ministerstvech, musí se dostat také do regionů. A pokud je o členské státy, které se připravují na vstup do eurozóny, tak zde mohu uvést, že vzhledem k tomu, že Litva přijala euro před několika lety, tak eh, záleží na tom, aby technická pomoc se dostala i níže, na tu nižší úroveň, čili na regionální a místní zprávu, tak, aby tam bylo možné realizovat a přijímat příslušná opatření s cílem připravit obyvatelstvo na změny, aby se řešily všechny problémy. Na druhé straně si myslím, že musíme vzít v úvahu také otázky soudržnosti. Pokud se některé členské státy připraví na přijetí eura, tak by jim neměla být dávána priorita. Rád bych se zeptal komise, zda tento podporný program bude nabízen také členským státům k využití podle jejich eh, rozhodnutí, anebo zda tady budou nějaké nástroje, které budou využívány z tohoto navíženého krytí. Děkuji mnohokrát. Co se týče e NGL, tak já bych řekl za tuto skupinu, že jsme od samého počátku proti a řekli jsme to, když tady pan komisař Dombrovský navštívil náš výbor. My jsme proti této tendenci, která se připojuje komise v současnosti a e, kde tedy navrhuje, jak financovat programy a nečekané výdaje. Pro nás toto propojení není úplně samozřejmé e, z hlediska politiky soudržnosti. Mimochodem litujeme, že dochází k tomuto stálému odklonu e, od politiky soudržnosti směrem k novým cílům a v podstatě eh, k jejímu napojení na evropský semestr. My se nedomníváme, že je to dobrý postup. A hlavně se domníváme, že existují bez pochyby skryté cíle, které nejsou zviditelněny, ale které jsou pro nás jednoznačné. To znamená, že v současnosti je vhodné postupovat tak, aby veřejná politika byla více zakotvena na eh, cíle rentability. A proti tomu se my stavíme, to znamená, že my podporujeme samozřejmě ty aspekty, které chtějí posílit administrativní kapacitu, to znamená vzdělávání zaměstnanců především. A měl bych otázku na Evropskou komisi, konkrétní otázku, která se týká regionu Majot. Víte, že tento region, který se stal tím velmi vzdáleným regionem v roce 2014, je mladým regionem, který skutečně v současnosti potřebuje podporu ze strany Evropské komise. Chtěl bych vědět, zda v rámci této reformy je možné pro tento region Majot, pokud tedy Francie o to zažádá, využít konkrétní podpory ze strany Evropské komise. Co se týče politické skupiny EFD, D bude hovořit pan Demato. Paní. Jak už jsem říkala, loni Pět hvězd už loni bylo proti i na výboru, i na plenárním zasedání. Eh, ohledně tohoto programu na podporu strukturální reform. Eh, co se týče dějin tohoto návrhu, pochází už z prosince 2011. Je to normativní kontext institucionální, který musí být zdravý a jde o to, abychom eh, podporovali hospodářskou soutěž, stimulovali investice, posilovali nárůst pracovních míst a zvyšovali úroveň života. A také, abychom eh, podporovali udržitelný růst ve všech členských státech. Já bych také chtěla dodat koncepci kvality života. A to eh, proto, abychom se na tom všichni mohli shodnout. Všichni se víceméně shodneme na tom, že eh, nízká absorpce strukturálních fondů sposívá v administrativní schopnosti jednotlivých členských států, regionálních a místních orgánů. Především se ale musíme shodnout, najít společné, společnou řeč. Eh, toto nařízení hovoří o eh, principech, které součas, souvisí také s pracovním trhem, s liberalizací, s privatizací služeb, se sociálními službami. A to už nehovořím o vzdělávání a podobně. Takže jsou tu ještě další opatření, Eh, se kterým naopak eh, souhlasíme, ať už je to zjednodušení věřních zakázek, anebo boj proti praní špinavých peněz. Eh, nebudeme teď hodnotit vhodnost tuto reform, této reformy. Proč bychom tento program měli financovat z prostředků, které odejmeme strukturální fondům? Máme 300 milionů eur, 200 Eh, více než 200 je za mateřské asistence a dalších 80 je z další eh, eh, části sociálních fondů z více finančního rámce. Ale podle mého zajímavé je podívat se i na politický názor tento návrh nám loni byl představen jako jakýsi pilotní projekt jednorázový, který by se už nereplikoval a letos náhodou v prosince 2017 jsme slyšeli, že už je to celý balíček, který má posílit prohloubení měnové a hospodářské jednoty a tam výbor Regi má teď jednat. A my v podstatě navrhujeme to, že prostředky eh, z politiky inkluze budou eh, použity pro strukturální reformy jako takové. A to za 21 miliard, jako už to eh, bylo řečeno v tom návrhu nařízení. Já si myslím, že poté, co se schvaloval program v loňském roce, který byl volnou většinou eh, členů našeho výboru schválen, a to si musíme eh, pamatovat, že GUE, Zelení a FDD byli jediní, kteří byli proti, eh, tak zde není teď prostředí na to, abychom oslabovali politiku soudržnosti, co se týče zdrojů a také, co se týče samotných principů, na nich se zakládá. Chci se na něco zeptat komise, je to nějaké hodnocení dopadu? Eh, toho, jak byly využité prostředky, které už jsme teď vynaložili v jednotlivých členských státech, jak je používají členské státy. Máte nějaké výsledky nebo máte před sebou taky nějakou perspektivu, nějaké hodnocení dopadu do budoucnosti? Děkuji. Merci beaucoup. Eh, děkuji mnohokrát, Rozada Mato. A nyní bude hovořit zástupce komise. A pak budeme mít ještě kolečko. Nyní bude hovořit pan Vincenzo Baccaro pokud je zde. Ano. Chairman, um, I will reply to, to... Děkuji, pane předsedo. Já odpovím na otázky tak, jak byly kladeny. Nejprve zazná otázka, která se týkala sociálních fondů a navýšení eh, prostředků, tak jak navrhuje komise. v rámci tedy tohoto programu na podporu strukturálních reform. Je povinností komise předtím, e, než navrhne využití e, nástroje pružnosti, zjistit tedy, jestli není možné ty prostředky získat od jinut, že by se tady přidalo 1B a 2. A podobně, jak uvedli kolegové eh, z oblasti rozpočtu, když eh, se posuzoval ten návrh, tak eh, není možné ty prostředky použít odinut, protože podle se toho okruhu 1b není k dispozici, nejsou k dispozici žádné prostředky a ty prostředky jsou k dispozici pouze pro eh, výplaty zemědělcům a ten charakter výdajů je naprosto odlišný od těch eh, výdajů, které, se kterými se počítá v rámci eh, programu na podporu strukturálních reform. Takže to jsou dva okruhy, odkud bychom mohli uvažovat o využívání prostředků pokud bychom eh, chtěli prostředky čerpat od jednu, tak by to znamenalo revizi víceletého finančního eh, rámce a to určitě není směr, kterým bychom se dali vydat. A proto jsme uvažovali o tom, že eh, jsme vzali v úvahu úvodní ustanovení 17 původního návrhu, kde se hovoří o formálním závazku na politické úrovni aby spolu legislativci eh, nevyužívali ty prostředky pro politiku soudržnosti eh, na eh, programy, jako je tento program SRSP. A proto jsme se rozhodli, nebo jsme uvažovali o využívání jiných prostředků v rámci MFF. Je to například nástroj pružnosti. Musíme ještě zjistit, z právního hlediska, jestli eh, by byl naplněn článek 11 nařízení. S tím, že tady je eh, k dispozici určitý rámec, který má tady strop, eh, je potřeba pracovat s jasně stanovenými výdaji, a to jsou výdaje pro podporu strukturálních reform v členských státech. A my jsme se domnívali, že tato podmínka je naplněna. A proto jsme eh, eh, navrhli tedy využít tento nástroj pružnosti. Bereme také v úvahu závazek k eh, Evropského parlamentu, Rady a Komise pro využívání eh, té technické popis, eh, pomoci. Eh, návrh pozměňovacího návrhu neupravuje žádnou změnu výběrových kritérií. Ta kritéria jsou stejná jako v tom původním návrhu. Ehm, jsou navázána na tu žádost členského státu a souvisí také se záležností toho kterého problému. Také budou v úvahu eh, schopnost eh, nebo administrativní kapacitu eh, absorbovat změny, takže mohu ubezpečit poslance, že v tomto ohledu se nic nemění. Ta zásada nebyla nějak dotčena. Pokud je o prioritizaci eh, související tedy s eh, technickou pomocí, tak myslím si, že eh, by bylo možné zaměřit to více na konkrétnější politiku a související iniciativy, jako například v oblasti rovnoprávnosti, rovnosti pohlaví a klimatickou změnu. Sam program SRSP je program eh, na základě iniciativy z dola nahoru. Jde o to, aby byly podporovány strukturální reformy a členské státy eh, musí naznačit tedy, o co se jedná. A ty žádosti budou vyhodnoceny na základě kritérií, která jsem zmínil a budou také vyhodnocována s ohledem na uh, úroveň zralosti uh, těch projektů. Pokud jde o programy týkající se klimatické změny, tak samozřejmě uh, ty jsou středobodem vě, většiny iniciativ. Tyto iniciativy je potřeba eh, podporovat eh, i jinými nástrojemi. Náš program samozřejmě doplňuje ostatní, nechceme žádné programy nahrazovat a chceme zajistit, aby eh, prostředky, kterými disponujeme, byly využity i reálným způsobem. Pokud je o možnost nabídnout členským státům podporu se spolufinancováním nebo bez, tak eh, chtěl bych říct, že eh, členské státy se nebudou muset spolu podílet na financování a proto ani v tomto ohledu návrh eh, nepřechází s ničím novým. Pak padly další otázky, které se týkaly vazby na evropský semestr. Samozřejmě členské státy mohou oslovit Evropskou komisi pokud je tady o využívání prostředků z tohoto programu. A je jasné, že e, tento program je v souladu e, s politikou Evropské unie a musíme také dát členským státům možnost podporovat iniciativy zprávy e, a řízení. A toto je také způsob, jak by členské státy mohly dosáhnout eh, dobrého hospodářského řízení v těch hlavních oblastech. A to je nezbytné proto, aby bylo možné posílit eh, správní kapacity a je to také eh, dobré pro vytváření podmínek pro absorpci strukturálních reform nebo následků strukturálních reform to nelze podceňovat. I s ohledem na evropský uh, semestr. Pak tady padla otázka, která se týká uh, vyhodnocení akcí, které byly ze strany komise již podniknuty. Jak jste pravděpodobně již, jak tady zaznělo, tak tento program je nový byl přijat v polovině května loňského roku a na základě regulačních ustanovení stejného nařízení eh, bude potřeba provést interní vyhodnocení v roce 2018, do června 2018. To neznamená, že před předložím tohoto návrhu jsme eh, neprovedli žádné vyhodnocení. Bylo to však spíše formálnější no, formální hodnocení. Z důvodu, které jsem uvedl, je teď příliš eh, brzo na to, abychom zadali eh, vyhodnocení u třetí strany a proto jsme provedli vyhodnocení z vlastní iniciativy. A k tomu mohu říct, že ty příklady, které jsme měli, eh, které byly také zmíněny během předchozí diskuse v parlamentu, hovoří o mnohem. Určitě je tady přidaná hodnota, kterou tento eh, program vytvoří. Důvodem je především to, že tento program je velice vstřícný vůči členským státům a orgánům místní a regionální samozprávy. Není tam příliš velká administrativní zátěž. Existuje také možnost spustit projekty, které běží již pod, nebo v rámci podpory ze strukturálních fondů. Existuje také možnost rozvíjet osvědčené postupy a vyměňovat si tyto osvědčené postupy mezi členskými státy a to je nezbytné pro vytváření důvěry mezi členskými státy. Existují také iniciativy, které mají přezraniční charakter. Především v Pobaltí existují projekty, eh, které jistým takovým panbaltickým způsobem pokrývají mnoho oblastí. To znamená, že to jsou programy, které jsou důležité pro více než jeden členský stát. Je tady také možnost zapojit regiony. Otázka týkající se regionu Majot. Je trochu citlivá, protože možná jsou lepší nástroje, které by byly vhodnější pro podporu tohoto regionu. Je to, jsou to například strukturální eh, fondy, eh, ze kterých se financují potřeby okrajových eh, regionů. Samozřejmě regiony mohou žádat také o čerpání prostředků z tohoto programu. Již se tak děje. Ještě předtím, než spatřil se do světla tento program, tak například v Řecku především v oblasti životního prostředí e, byly projekty, které řešily více problémů na regionální úrovni a čerpaly se prostředky z, te- z technické pomoci. Což tedy bude nyní financováno z té technické pomoci v rámci SRSP. Jedinou výjimkou možná může být otázka uh, e, odporných zkušeností a administrativní Ehm, kapacity. Samozřejmě členské státy eh, budou eh, soustředěvat eh, ty žádosti o účast na programu a budou také muset sami stanovit, které žádosti z regionu a mm, těch eh, menších oblastí mají prioritu. Takže myslím, že to byly ty hlavní otázky, které tady, které tady padly. Pokud budu další rád, odpovím. Děkuji. Ano, vy jste pokryl v široké míře eh, ty otázky, které byly položeny. Já vám děkuji za velmi konkrétní a vyargumentované odpovědi. A nyní předám slovo našemu zpravodaji, pokud se chci ještě jednou vyjádřit. Děkuji. Chtěla jsem poděkovat všem kolegům za tuto diskuzi. Hlavním cílem je nevykladat peníze jen kvůli tomu, abychom je utratili, ale bychom přinesli přidanou hodnotu a růst všemi způsoby, jak zde byly zmíněny. Chci říct, že většina z nás je tedy na této dobré cestě a myslím, že tak to bude může pokračovat dál. Děkuji vám mnohokrát. Já bych ještě upřesnil, že paní Tomášič předloží návrh své zprávy v Dubnu, návrh, který zohlední stanoviska, která byla vyjádřena na našem výboru dnes. A v červnu budeme hlasovat o této zprávě, protože ty změny budou mít také vliv na program roku 2019-2020. A nyní přecházíme na bod 10 našeho programu, který se týká mechanismu Evropské unie v oblasti civilní ochrany. Jedná se o evropskou strategii, která by měla umožnit rychle zareagovat na naléhavé situace na území uvnitř nebo i mimo Evropské unie. Jedná se o sdílení zdrojů, tak aby bylo možné poskytnout koordinovanou pomoc 23. listopadu 2017 komise přijala eh, návrhy na cílené změny tak, aby zareagovala na celou řadu katastrof, kterým čelila Evropská unie od roku 2013. Právním základem tohoto návrhu je článek 196 eh, smlouvy o fungování Evropské unie. A tato změna zahrnuje několik nových ustanovení, které pomohou členským státům posílit existující kapacitu a přispějí eh, k Evropskému mechanismu civilní ochrany. Finanční krytí se také zvýšilo a je na úrovni 632 milionů eur. A výbor Envy je v tomto ohledu příslušným výborem pro tento návrh. Komise vypracovala korrigendum svého původního návrhu je to změna očíslování počínaje bodem 4. Omylem tam tento bod byl uveden dvakrát a dále je to také korekce eh, článku, B, eh, článku 1b a jeho pod eh, odstavce C. To znamená, jsou to čistě technické formální změny, které nemění podstatu. Ale také z technických důvodů je mm, nemožné použít AT4AM u tohoto nového textu. A v důsledku toho eh, jsou členové požádáni, aby svoje pozměňovací návrhy předložili tedy v té staré verzi a sekretariát pak manuálně provede eh, toto začlenění do korigenda. Jaká je lhůta pro pozměňovací návrhy? Je to středa 4. dubna poledne. Takže nyní zahájíme diskusi a dáme slovo stínovým zpravodajům. Ano, samozřejmě bude hovořit pan Buda a pak stínový zpravodajové. Pane Buda, máte slovo. Mulțumesc, domnule președinte. Așa cum de altfel și dumneavoastră ați um, expus această problematică, discutăm... Děkuji pěkně. Jak jste správně uvedl, tak máme tady co dočinění s mechanismem civilní ochrany. Jde o to, abychom to proměnili v evropskou strategii. Jde o to, abychom byli schopni rychle reagovat na mimořádné situace, ať v Evropské unii nebo mimo ní. Chceme umožnit koordinovanou asistenci pomoc, sdílení zdrojů mezi členskými státy a další věci. Cílem je zjednodušit administrativu a také zkrátit čas, který uplyne mezi mimořádnou událostí a zásahem. Chceme také poskytovat eh, asistenci v takové konsolidované podobě a chceme také se pokusit předcházet eh, eh, mimořádným situacím. V nedávné době jsme bojovali s hurikány, lesními požáry, masovou migrací, masovými migračními toky. objevil se také případ krize související s nedostatkem léčiv v Rumunsku. Byly to nejrůznější věci, nebo jsou to nejrůznější věci, které se dějí. Pohromám e, nemůžeme zamezit v tom, aby se přelili přes hranice. A právě proto je zapotřebí koordinované akce mezi členskými státy. V mnoha případech tato spolupráce zahrnuje také země mimo Evropskou unii. Záleží na tom, aby se akce na úrovni EU koordinovaly. Komise usiluje o konsolidaci opatření v oblasti kapacit tak, aby bylo možné přizpůsobit i ostatní politiky a na pomoci tak prevenci mimořádných událostí. Eh, Resk EU je tedy eh, program, který je zaměřen na to, aby se státy mohly využívat svých prostředků vhodným způsobem. Ehm, tady máme řadu úprav, jejich smyslem je zaměřit eh, využívání strukturálních fondů směrem ke snižování dopadu klimatické změny. Stínoví zpravodajové a kolegové z výboru REGI měli možnost projednat eh, tyto úpravy a jedním z témat byla právě ta těžkopádnost administrativních postupů při eh, reakci na mimořádné události, které samozřejmě vyžadují rychlou odezvu. Některé členské státy poskytují eh, dobrovolné složky, dobrovolné síly a je potřeba sladit to s tím, co nabízejí Eh, sousedé za hranicí. Je tady určitě synergie mezi eh, tímto mechanismem civilní ochrany a eh, strukturální fondy a je potřeba také to doplnit prostředky z Evropského fondu Solidarity. Investice ze strukturálních fondů by měly splňovat standardy Evropské unie pro prevenci mimořádných událostí. Orgány místní samozprávy by měly být také zahrnuty do procesu. Zároveň potřebujeme lépe konsolidovat kapacity využívané pro reakce na mimořádné události. Jsme totiž svědky toho, jak právě e, ty orgány místní samozprávy mají, nesou největší břímě při reakci na mimořádné události. Další oblastí je inovace. Abychom mohli podpořit efektivitu podnikaných akcí a také rozvinout dialog mezi členskými státy. Zde spatřuji významnou úlohu pro univerzity a centra excelence. Místní a regionální orgány by měly být automaticky zahrnuty do plánu prevence mimořádných událostí. Příslušní pracovníci musí být adekvátně vyškoleni. Záleží také na tom, aby dobrovolníci prošli výcvikem a aby se tedy eh, byli schopni zúčastnit eh, pomoci především ve vzdálených oblastech. 4. duben je lhutou pro předklád, předložení a proto máme velice málo času. Nebudeme mít příliš mnoho času Eh, pro eh, předložení kompromisních pozměňovacích návrhů a eh, překlady, proto bych požádal kolegy, aby své připomínky poskytli v anglickém jazyce. Děkuji našemu zpravodaji, panu Budovi. A nyní bude hovořit paní Liliana Rodroges za socialisté demokraty a chci upřesnit, že paní Kretu, komisařka, by měla dorazit v 11 hodin. Máme ještě další body na programu, takže vám Předem děkuji za to, že budete stroční ve svých vystoupeních. Vážený pane předsedo, ano, ty změny, které byly předloženy, mají obrovský význam a jsou relativně konzistentní. Pan Buda hovořil o těch různých bodech, o kterých jsme hovořili již při první výměně názorů. Náš výbor má zásadní úlohu. Musíme zajistit eh, financování a dostatečné a efektivní investice a také konzistentnost mezi jednotlivými eh, politikami eh, z hlediska přizpůsobování se klimatickým změnám a také v souvislosti s investicemi, mm, které jsou věnovány na civilní ochranu. Co se týče Portugalska, výzkumná centra jsou eh, zařazena do tří typů podle typologie. A co se týče center excelence, tak eh, v tomto ohledu se budou stahovat některá eh, centra výzkumu, která nebyla kvalifikována jako výborná a dobrá. Já bych si přála, aby do toho zapadaly všechny instituce včetně lokálních eh, institucí, které často nemají tuto klasifikaci jako výborné. Tento problém by tedy měl být vyřešen. Tak, jak bylo již řečeno při první diskusi, my předložíme několik návrhů v tomto ohledu. Je nutné eh, samozřejmě také svědčit o reakcích našich občanů. Jinak jsme rádi a souhlasíme se vzděláváním a s intervencemi z titulu tohoto mechanismu. Otázky informování mm, by neměly spadat pouze pod centrální vládu, ale eh, bylo by dobré, aby to bylo také lépe propojeno s třetími zeměmi z hlediska naléhavých situací Eh, je nutné signalizovat tyto situace. Musíme zajistit také spolupráci mezi regionány, eh, šířit dobré postupy mezi členskými státy a také mezi evropskými regiony. A ještě bych chtěla zopakovat to, co jsem již uvedla při první výměně. Posílení tohoto mechanismu navýší také význam slova solidarita v těch obtížných situacích eh, jednotlivých katastrof. Musíme vyslat jasný signál ochrany a eh, zabezpečení občanů. Je velice důležité, abychom zde měli jistotu, že eh, v momentě potřeby je možné využívat této pomoci v rámci Evropské rodiny. Děkuji mnohokrát. Naše kolegyně Tomašič bude hovořit za politickou skupinu EKR. Děkuji mnohokrát. Pan Flak, nájstinový zpravodaj, mě sdělil svůj názor, který vám chci prezentovat. Chci poděkovat eh, za návrh eh, tohoto stanoviska panu zpravodaji. Chceme lepší systém řešení přírodních katastrof EKR stále ještě má významné obavy týkající se návrhu komise za prvé ohledně subsidiarity. Musíme uznat, že tu jsou e, obavy e, členských států na radě, které hovoří o tom, že tento návrh neplní princip subsidiarity. EKR si nemyslí, Eh, že eh, nějaké nouzové týmy a další eh, jednotky by měly být přímo řízeny takto ze strany EU. Musíme lépe pochopit o tom, co vlastně komise navrhuje a co znamená to vedení nebo řízení a kontrola. Předání dalších dodatečných pravomocí komisi by mělo být uskutečněno pouze po studii dopadu, ale ta studie dopadu nebyla přednesena. Co se týče místních a regionálních aktérů, ty mají především být lépe začleni do mobilizačních a dalších úsilí těch nouzových plánů. Za prvé, nárůst finančních prostředků musí přijít ze stávajících prostředků. Tady souhlasím se zpravodajem, ale měli bychom se zaměřit spíše na podporu synergii mezi jednotlivými nástroji EU, abychom zajistili, že co nejlépe využijeme stávající fondy a finanční prostředky stejně jako to je v pozdělací návrhy 7, 9 a 11. A také si členské státy mají lépe vyměňovat um, osvědčené postupy, to bychom měli podporovat. Mechanismy by měly nenutit státy, aby si vyměňovaly mezi sebou citlivé informace, které mohou ohrozit jejich bezpečnost. Takže v tomto smyslu také mm, přinášíme pozměňovací návrhy. Děkuji za zelené A vy nemáte stínového zpravodaje, dobře, ale prosím. C'est bien? OK. Euh, chtěl bych samo krátko zaključit, nemám puno vremena. E, najmä... Chtěl bych velice stručně se vyjádřit e, e, k tomu, co bylo napsáno. To je opravdu užitečné, ale chtěl bych upozornit na jeden detail. My teď vyvíjíme makrostrategii pro EU. E, například pro e, oblast Dunaje nebo Jaderskou oblast. A měli bychom vytvářet prevenční centra, centra zaměřená prevenci e, přírodních katastrof v Jonské nebo Jaderské oblasti, oblasti, protože oni tam spolupracují a už mají své synergie například při záplavách v Itálii, v Chorvatsku a tak dále. Já myslím, že ten mechanismus, který máme a který financujeme, už by mohl být začleněn do této zprávy. Mohl bych mm, zmínit například makroekonomické strategie, které mohou obsahovat tento druh eh, ochrany, tento způsob spolupráce například v Balcké nebo eh, Alpské nebo Dunajské oblasti a tak dále. A tak dále. Přeshraniční spolupráce je velice důležitá, to je nepochybné. Ale připadá mi, že i další prvky, o kterých jsem hovořil, jsou důležité. Když už jde k nějaké přírodní katastrofě, tak víme, že trvá měsíce, než přijdou první peníze do postižené oblasti z evropských prostředků. A myslím, že potřebujeme flexibilnější mechanismus. Když dojde k nějakému přírodnímu neštěstí, tak potřebujeme najít eh, půl miliardy nebo miliardu, prostě najít mm, nějakou částku, tři miliony nebo mm, nějaké peníze najít a rychle být schopni zareagovat a poslat je na místo, i kdyby se jednalo o e, drobnou částku. Všechno toto by bylo užitečné a to bychom měli, myslím, napsat do té zprávy. Děkuji. Merci. Merci beaucoup. Děkuji. Kolega Rpe. Ačiū. Komisijos siūlymas dėl civilinės saugos mechanizmo peržiūros sukelia dviejopą. Děkuji. Návrh komise týkající se revize eh, mechanismu na eh, řešení eh, národních kat- přírodních katastrof. Když se podíváme například na záplavy nebo lesní požáry a jak jsme na ně v Evropě reagovali, tak vidíme, že jsme se bolestně ponaučili. Tyto situace ukázaly, že EU nemá dostatečnou kapacitu na řešení takovýchto událostí, takže tyto návrhy jsou užitečné, nicméně přicházejí trochu pozdě. Já to ale vidím i určité hrozby, například nebezpečí mm, způsobená technologií. Například eh, různé země mají jaderné reaktory a jejich bezpečnost zbuzuje celou řadu pochybností a také e, jsme ještě nepřekonali hrozbu terorismu. Návrh, který se týká e, revize e, mechanismu civilní ochrany, neobsahuje nic, co by nám pomohlo snižovat tyto hrozby. Návrh stanoviska vypadá docela dobře. Já si myslím, že stanovisko našeho výboru je důležité protože eh, se jedná právě o ty místní a regionální eh, obyvatele, kteří trpí eh, příslušnou katastrofou nebo nehodou. Musíme se zaměřit na následující čtyři body. Za prvé, Ehm, přírodní katastrofy neznají hranice, musíme myslet na místní populaci a musíme eh, místní obyvatele lépe informovat a angažovat. Také musíme přemýšlet o vertikálních kanálech eh, komunikace. Musíme okamžitě reagovat eh, v případě, že se něco stane. A také Eh, myslím, že potřebujeme mít eh, plány reakce připravené společně s sousedními zeměmi, ať už to jsou členské státy EU nebo ne. V takovýchto eh, situacích, například když dojde k obrovské povodni, tak jak budeme organizovat evakuaci obyvatelstva? Návrh komise obsahuje určité prvky, ale nejsou dostatečné. Myslím, že potřebujeme více různých opatření, včetně evakuačních plánů, ale musí být založeny na principu subsidiarity. To znamená, že je zapotřebí eh, postupovat z dola a koordinovat eh, všechny tyto plány. A eh, jako poslední návrh bych chtěl přednést, je zapotřebí informovat populaci tak, aby lidé byli připraveni na to, že může přijít nějaká přírodní katastrofa, aby věděli, co mají dělat, eh, věděli, komu zavolat, kde se skrýt, jak jednat, jak poskytnout pomoc zraněným, jak eh, například přecházet větším škodám. To myslím, že by hodně pomohlo i těm dalším týmům. Grazie, prezidente. ZFDD, paní Rozeda má to, jak tragicky ukázaly události z roku 2016 a 2017, které způsobily eh, stovky mrtvých, ať už to byly různé eh, klimatické jevy nebo zemětřesení a podobně. Eh, bylo vidět, jaké finanční prostředky lze využít ze strany EU a že lze použít efektivněji. Já eh, sdílím stanovisko navrhovatele, který navrhuje vyšší synergii mezi mechanismem civilní ochrany a strukturální fondy. K tomu bych také přidala synergii s Fondem Solidarity. Eh, viděli jsme, jak už jsem několikrát řekla zde, eh, je zapotřebí eh, revidovat to, jak funguje Fond Solidarity a také, jak rychle je možné z něj uvolnit peníze a také změnit jeho postupy je zapotřebí. A také je zapotřebí poskytovat větší částky hned na začátku, protože zatím to jen 30 milionů eur zastropováno na tuto částku. A Eh, finanční prostředky 280 milionů na eh, léta 2018-2020 by měly i proto, abychom efektivně mohli reagovat, abychom také byli mm, více schopni eh, jednat preventivně a proto také musíme provázat tuto činnost s dalšími politikami zaměřená prevenci katastrof a nebo jejich řešení. Proto je zapotřebí řešit kolektivní eh, schopnost členských států reagovat na přírodní neštěstí a eh, také eh, společně využívat prostředky, například Měli bychom nějakou rezervu v EU zaměřenou právě na tyto příležitosti. Je zapotřebí Ehm, se zaměřit nejen na revizi tohoto textu, ale také na správné provádění společně s místními a regionálními orgány, které nejlépe znají topografii místa a jak, jaké potřeby budou tamní obyvatelé mít, zejména pokud se tedy jedná o přírodní katastrofy. A to jsou také orgány, které by měly být bezprostředně kontaktovány ze strany EU, jak k něčemu takovému to dojde a je, zapotřebí použít evropských prostředků. Co se eh, týká těchto prostředků, musíme zaměřit také takzvanou vyšší odolnost vůči eh, přírodním katastrofám a eh, také v této souvislosti přeskoumat geologickou mapu a možné dopady geologických proměnek na populaci. K tomu potřebujeme tedy také posílit eh, teritoriální soudržnost, eh, ekonomickou soudržnost a zejména v těch oblastech, eh, které jsou více ohrožené. Ale ohrožení se může týkat všech členských států. Děkuji. Paní komisařka má přijít 11 hodin a ještě zde máme zprávu Albrecht, kterou se musíme zabývat, takže bych rád požádal všechny, aby byli skutečně struční a e, Teď eh, předám slovo eh, paní Julie Stuviadevi za komisi na dvě, maximálně tři minuty, prosím. Thank you. Děkuji, děkuji kolegyně a kolegové. Pokusím se vyjádřit stručně. Děkuji panu Budově za návrh zprávy a také za podporu vyjádřenou tomuto návrhu posílit mechanismus eh, civilní ochrany v Evropské unii. Zaregistrovali jsme tady eh, ty dvě hlavní myšlenky tohoto návrhu stanoviska. A komentáře se týkaly také těchto dvou směrů. Jedná se o dvě věci. Zvýšit eh, soudržnost mezi evropskými strukturálními fondy a dalšími fondy a také eh, zajistit konsolidaci snah v členských státech při reakci na mimořádné události. Eh, Fond Solidarity eh, neumožnil prevenci. Pak je tady sociální rozměr, který samozřejmě eh, má dopad na prevenci, přípravu a reakci. Jsou tady tady tři hlavní pilíře. Dovolte, abych upozornila na jednu věc. Jeden z kolegů tři kolegy tady uvedli otázku subsidiarity. Hovoříme tady o podporu kompetencí a koordinace. Zazněla tady řada komentářů, eh, které možná jsou příliš um, na to, aby byly zakomponovány do revize. Například bychom uvítali zapojení eh, orgánů místní samozprávy a regionální zprávy, ale možná eh, eh, by to mělo být ponecháno na členských státech, protože se jedná o budování kapacit na jejich úrovni. Takže tolik upozorní z mé strany. Ano, místní a regionální kapacity jsou klíčovým prvkem. Zaregistroval jsem to, že řada kolegyň a kolegů tady zmínili otázku dobrovolnictví. V řadě členských států se již ve velké míře využívá dobrovolníků při vládání mimořádných událostí a tyto dobrovolníci významně přispívají. Máme tady ten půl severní ochrany a součástí toho není pouze vybavení a výstroj, ale také právě ti dobrovolníci. Součástí tohoto mechanismu je také výcvik, přezrenční výcvik a sem patří také výcvik a přezrenční výcvik dobrovolníků. Ten návrh by tedy eh, měl být obohacen o síť eh, civilní ochrany a tím se dostávám k tématu zapojení výzkumných eh, středisek. Ano, eh, chceme propojit eh, maximálně ty skupiny lidí s odbornými znalostmi, ale také lidi, kteří jsou odborníky na různá nebezpečí, na různá rizika a také členy akademické obce. Dovolte, abych se teď vrátila k tématu, eh, co očekáváme v oblasti ehm, řízení a těch reakcí. To je, musím vás přerušit. Děkuji mnohokrát za tyto informace. A náš sekretariát samozřejmě bude propojen s DG e a také náš zpravodaj. Ptám se, chcete ještě něco dodat? Pan zpravodaj má slovo? Ne? Já bych chtěla jenom poděkovat všem velice srdečně a samozřejmě, co se týče těch excelentních center, tak ta musí být skutečně nahrazena těmi výzkumnými středisky. Velice děkuji. Děkuji. Takže dál přejdeme k bodu 11 našeho programu a to je zpráva našeho kolegy pana Olbrichta ohledně úlohy měst v institucionálním rámci Evropské unie. Slovo má náš zpravodaj. Euh, oui, mais merci, président. Je, je vais parler anglais. Děkuji, budu hovořit anglicky. This, uh, this uh, uh, report is, this is a... Zde se jedná o stanovisko ke zprávě předložené výborem pro ústavní záležitosti. Jakožto výbor regi zde máme výlučnou kompetenci podle pravidla 54. Výbor pro ústavní záležitosti se zaměřil na něco, co se netýká evropské úrovně pouze, ale také místní úrovně. A proto zpravodaj navrhuje hlubší debatu o úloze měst v rozhodovacím procesu v rámci Evropské unie. Jménem Regi bych rád zdůraznil několik prvků. Za prvé, chtěl bych eh, vidět to, že eh, města, velkoměsta a aglomerace Eh, jsou uznávány jakožto partneři v hradě eh, oblastí, eh, ať už jsou to urban, iniciativy Urban 1, potom Evropské město kultury, Evropské zelené město a tak dále. Evropská unie skutečně tedy využívá této úrovni k, ke konkrétním akcím. Samozřejmě nyní jsme svědky rostoucí aktivity v oblasti městské agendy jako jsou například partnerství. Ovšem, jakožto výbor REGI, eh, bychom se měli zaměřit na to, aby tyto partneři byli uznáni, eh, aby jejich práce byla uznána. Jde především o to, aby ty zkušenosti z té městské agendy byly využity k tomu, aby byly, byla snaha měst uznávána, ale aby také se mohlo pracovat na eh, akčních plánech na úrovni měst. Výbor REGI bude pracovat na eh, budoucím eh, nařízení v oblasti CPR, kde o to, aby byly, byly vzaty v úvahu doporučení účastníků partnerství. Během nizozemského předsednictví došlo k rozpracování postupu a metod v rámci městské agendy a tyto metody a postupy by měly být využívány také pro regionální rozvoj v rámci politiky soudržnosti. Ve svém stanovisku také navrhuji, abychom znovu eh, akcentovali význam městských aglomerací, abychom eh, podpořili úlohu těchto oblastí v rozvíjení různých politik. Víme, že tyto politiky, ať už je to politika v oblasti dopravy, sociální politika či životní prostředí, jsou významné. Nesmíme ale eh, zanedbávat eh, úlohu venkovských oblastí. Nicméně městské aglomerace a metropolitní oblasti samozřejmě mají svou úlohu ruku v ruce s venkovskými oblastmi. Domníváme se, že eh, výbor regionů by zde měl mít eh, větší úlohu. Eh, jsou to vlády, které určují zastoupení ve výboru regionů. Jde o to, kolik lidí půjde z různých oblastí, z venkovských, místních a regionálních eh, orgánů. Jde o to, aby tady byla rovnováha v zastoupení a vývoji regionů. Také bych rád navrhl, že Eurocities, CMR a CPRM by měly být více zahrnuty do různých způsobů implementace a do činnosti pracovních skupin. Závěrem bych se rád vrátil již k prastaré myšlence a aktivitě parlamentu a navrhnout Evropské komisi, aby se zamyslela nad eh, eventuální evropskou městskou politikou. Tato městská politika je velice náročná, vyžaduje zavedení nových metod. Shodnu to. Výbor pro ústavní záležitosti předkládá své stanovisko a myslím si, že bychom eh, měli využít této možnosti, abychom posílili úlohu městských a metropolitních oblastí eh, pro období po roce 2020 v rámci eh, politiky soudržnosti. Objeví se zpravodajové, kteří budou pracovat na e RDF, CPR a tak dále a Měli bychom využít argumentace z této konkrétní zprávy pro další práci. Děkuji. Děkuji mnohokrát. A máme tady ještě šest řečníků a ve jménu stínových zpravodajů, takže bych vás požádala, abyste byli struční. Jinak budu povinen použít tento nástroj a přerušit vás, takže maximálně máte dvě minuty. Naše kolegyně paní Vestval bude hovořit. Děkuji, pane předsedo. Ne, já nechci to kladivko. Musím říct, že je to úžasné stanovisko, které vypracoval náš kolega pan Olbricht. Takže Eh, opravdu to navazuje, je tady kontinuita mm, s agendou měst, shoduje se to z hlediska obsahu a také požadavků na komisi. To znamená, nejde jenom o to, abychom pojmenovávali města, ale musíme je myšlenkově začlenit. Je tady celá řada pozměňovacích eh, návrhů, které já předložím a je tam eh, také mm, požadavek, aby městská agenda měla centrální stěžejní místo z hlediska postupu komise. To má eh, být skutečně tím mm, jaksi ústředním eh, bodem, eh, který by tady měl byl, být vždy zohledněn. Takže opravdu nemáme tady prakticky nic, co bychom k tomuto stanovisku dodali. Mnohokrát děkuji. Děkuji. Eh, náš kolega Van Miltenberg za ALDE. Děkuji. Především bych rád poděkoval panu Albrechtovi, protože to je opravdu výborně vyvážené stanovisko. Spíše ve mně zbuzuje obavy, co se děje na AVKu, protože tam se hovoří o různých pracovních eh, skupinách, že bychom měli ve městech vést kdo ví jaké diskuze. Eh, my ale chceme rozumné stanovisko, to si myslím, že je to, co chceme udělat. Chceme posílit urbání dimenzi politik. A já také rád jsem tomu, že žádáme komisi, aby prokázala, že bere v úvahu návrh doporučení akčních plánů, tak jak byly navrženy eh, partnerstvím a já Eh, chci zdůraznit, že zapotřebí také, abychom věděli, co se děje, aby nám komise eh, poskytovala zprávy o tom, jak eh, to vypadá s navrhovanou legislativou, jak se aplikuje, a také nové hodnocení týkající se nové urbání politiky je zapotřebí. Protože když teď máme urbání agendu, se kterou budeme pokračovat eh, i eh, v roce 2020, tak potřebujeme vědět, jaký to má konkrétní dopad na politiky, potřebujeme více integrovaný eh, postup. Nemáme a nepotřebujeme nějaké oddělené urbání politiky v evropských politikách. Takže bychom neměli vytvářet novou speciální politiku proto. Děkuji. Děkuji. Jako další Brunis Rope. Děkuji vám, pane předsedající. Já souhlasím s poděkováním vysloveným eh, navrhovateli, ale my tu nemáme úplně jasné stanovisko ohledně toho, co je to město. Používáme zde německé slovo, eh, pardon, anglické slovo city, ale eh, někdy se tím myslí i město nad milion obyvatel, ale ne všechny členské státy mají eh, takováto města. Ve velice vzácných případech obce nemají tolik nemají možnost používat eh, tedy tyto eh, zdroje eh, a všechny tyto požadavky se řídí podle vnitrostátního práva. Nicméně vnitrostátní právo pokaždé není pokaždé vstřícné vůči místním komunitám. Eh, měli bychom se tedy podívat na eh, chartu eh, místní zprávy z Rady Evropy a měli bychom tento dokument zdokonalit, protože ten dokument, který už máme z z chart, tato chartu municipalit a městské zprávy, tak bychom mohli ratifikovat i další. Protože tímto způsobem bychom dostali tento text pod kompetenci soudního eh, dvora. Také se diskutuje o schopnosti místních zpráv, jak, eh, jak řídit financování z těchto programů. Děkuji za to, že jste hovořil tak stručně. Paní Valina Zagwe, děkuji vám. Děkuji panu zpravodaji za tuto práci. Všichni se shodneme, že úloha měst je stále vyšší. Nejen v EU, ale celosvětově a je nezbytné eh, mít připravené veřejné politiky eh, zaměřené na rámec kompetencí měst. Evropská unie využívá principu subsidiarity, to je jeden ze zásadních principů fungování EU. Musíme ale mít na paměti, že jsou státy jako ten náš, kde se toto v podstatě neděje, dochází tam ke zkracování kompetencí i k ekonomickým škrtům vůči místním zprávám. A je zapotřebí, abychom princip solidarity tedy hájili ze strany Evropského parlamentu. Ve zprávě SAVKO Eh, vidíme, že se hodně zaměřují eh, na eh, Amsterdamskou umluvu. To může být samo o sobě pozitivní věc, ale nekonsolidoval se tato dohoda příliš demokraticky. V partnerství vidíme, že vyšší orgány se rozhodují sami a Parlament, eh, který byl zvolen, eh, přímo neví přesně, jak to partnerství bude vypadat a eh, kdo bude rozhodovat o čem. Takže v urbání agentě bychom měli se podívat na tato partnerství a mít je pod kontrolou našeho výboru v parlamentu bylo schváleno několik mezinárodních dohod, které také musíme vzít v úvahu, abychom správně zvážili úlohu měst v institucionální rámci EU, ať už se jedná o úkoly rozvoje tisíciletí nebo e, otázky klimatických změn habitatu. Děkuji e, Rosa Damato za FDD. Děkuji, pane předsedající. Když se hovoří o úloze měst v institucionálním kontextu EU, Především musíme mít na paměti, že smlouvy neuznávají jim formální úlohu. Celé budování EU v, procesi, v procesu integrace neangažoval e, aktivně místní zprávu a proto e, e, Evropská unie je často byla chápána jako něco, co působí z dálky a z hora. Ano, na výboru regionu se snažil dosáhnout větší angažovanosti měst a regionů, ale nebyl jim stanoven širší e, závazný rozsah rozhodování. A to by bylo užitečné k tomu, aby se snížila vzdálenost mezi občany a institucemi a také by se tak zvýšila e, viditelnost politiky soudržnosti například nebudu teď uvádět celý seznam. Například e, zvažujeme úlohu měst v klimatických změnách, v otázkách udržitelnosti, digitalizace, kultury a e, sociálních záležitostí. Například podle nedávné zprávy Eurocities narůstá počet měst, které mají větší zodpovědnost za e, rozdělování financí z Evropského sociálního fondu v rámci metropolitních území. Ale největší překážkou využití e, Evropského sociálního fondu je komplexnost pravidel, které, která působí obrovskou administrativní zátěž. A e, to potom působí rozpor mezi programovým postupem a na druhé straně okamžitými potřebami. Města mají zásadní úlohu i pro provádění politik soudržnosti, využívání strukturálních fondů, e, fondů pro evropské investice. A na závěr chci říct, že zapotřebí toto zdůraznit a také podpořit účast e, měst v politikách tak, aby eh, rozhodnutí lépe odpovídala potřebám území. Děkuji, Děkuji mnohokrát. Paní komisařka Kretu a také paní předsedkyně právě dorazily. Takže ještě předám slovo zástupci komise pro stručné vystoupení a pak ještě bude hovořit krátce náš zpravodaj. Takže komise, prosím, velmi stručně. Yes, thank you. Ano, děkuji. My vnímáme tuto iniciativu eh, výboru pro ústavní záležitosti a také stanovisko pana Olbrichta. Je jasné, že tato městská agenda patří k prioritám politiky soudržnosti. Města, velkoměsta mají uh, specifické rysy a samozřejmě uh, politika soudržnosti je již uh, urbáního charakteru více než 50 milionů eh, z pozemky složnosti půjde právě na podporu eh, městských projektů. Je to podle eh, článku 7 EFRD, bude to 50 miliard euro. Jak jistě víte, je tady síť rozvoje měst, potom Urban 1, Espon Urbis, to jsou všechno iniciativy. A komise také podporuje systematický dialog se zástupci orgánů místní samozprávy a regionální zprávy. Smyslem je také vyvíjet mechanismy na různých úrovních. A městská agenda EU vedla k vytvoření 12 partnerství. A nyní e, testujeme tento mechanismus víceúrovňového řízení. E, partnerství umožňuje členským státům komisi a Evropskému parlamentu utvářet budoucí parlament. Jakožto eh, DG eh, Regio, které má na starosti eh, právě tuto městskou agendu, chceme právě vyzkoušet toto víceúrovňové řízení. Děkuji. Děkuji zástupci DG Regio za tyto informace a na závěr bude hovořit náš zpravodaj Jan Obrecht. Děkuji pěkně za vaše komentáře. Velice stručně, prosím. Samozřejmě jedná se zde o, o, o pokračování práce na dokumentech, jak uvedla paní Westfálová. A stále jsme toho názoru, že tato městská agenda by měla být koordinována ze strany komise a to ze strany DG Regio. Městská, městský rozměr je teď rozptýlen do uh, více oblastí. Já si myslím, že právě DG Regio je tím, uh, tou, tím útvarem komise, který by měl uh, zde sehrát největší nebo nejvýznamnější úlohu. Ve zprávě se berou v úvahu nové politiky. A pokud jde o to více rovně řízení, které by mělo být eh, využíváno v budoucnosti, je dalším dobrým prvkem. Myslím si, že ty právní prvky spočívají především v Evropské umluvě o místní eh, samozpráv, místních samozprávách. Ne vždy však eh, došlo k ověření na úrovni Rady Evropské unie Byly tam státy jako Francie, které to odmítly. Myslím si, že také jde o to, aby tady byla určitá komplementarita mezi eh, Radou Evropy a Evropskou unii. Nesouhlasím s tím, co uvedl pan Milton Brunk, pokud jde o městskou politiku. Já se nedomnívám, že městská politika se bude lišit od politiky soudržnosti. Není tomu tak. Politika soudržnosti eh, má větší záběr a v současné době obsahuje také Eh, kromě eh, městské politiky, tak také eh, rozvoj venkova. V současnosti je potřeba nových metod pro řízení měst, které se odlišují od metod, které se aplikují na úrovni regionů. Je to ve zprávě paní Vestválové. Možná jsem zašel příliš daleko s tou městskou politikou, ale myslím si, že tady musíme něco podniknout. Pokud nic nepodnikneme, tak městská politika se stane takovým mladším sourozencem politiky soudržnosti. Myslím si, že eh, problematika měst, velkoměst a metropolních oblastí si vyžaduje eh, nové metody. V rámci politiky soudržnosti by měly být vypracovány konkrétní metody, eh, které budou aplikovány pro metropolitní oblasti. Myslím si, že tady ten rozdíl existuje. Děkuji. Eh, děkuji mnohokrát, Jana Olbrichte, za tyto informace, takže uzavíráme tuto diskusi. Máme to potěšení zde přivítat eh, paní komisařku Korinu Kretulovou. A nyní vracím předsednictví paní předsedkyni. Thank you very much, eh, Madam Chair, Mr. Děkuji vám mnohokrát, pane Omarji. Děkuji mnohokrát paní předsedkyně. Děkujeme především za eh, přivítání z vašem výboru. Byla jsem to naposledy v prosinci. o té doby, co se diskutuje tedy o regionální politice, můžeme zaznamenat určitý pohyb. Na základě naší minulé diskuze bych vás chtěla ujistit, že skutečně pracujeme na tom, abychom měli posilnou urbání agendu v následujícím programovém období. A myslím, že jedním z nejlepších výsledků našeho mandátu je to, že máme právě tuto urbání eh, agendu a nizozemské předsednictví se tím také bude dále zabývat. Chci vás ujistit, jak už zde bylo řečeno, že budeme nadále diskutovat nejen s městy, ale budeme také prosazovat pojítko eh, mezi menšími městy a venkovem, jako tam hovořil pan Olbrecht. A tano eh, chceme skutečně mít tedy eh, jedno, jedno kontaktní místo ve v generální ředitelství Regi máte pravdu, že do posud to byla celá řada různých generálních ředitelství, které se zabývaly tímto tématem a spolupracovali s městy, ale my jsme se rozhodli, že zde bude jedno kontaktní místo pro města, aby to bylo jednodušší. Můžeme tedy diskutovat nejen o urbání agendě, ale také, jak začlenit venkovské eh, oblasti, rozměr venkova Eh, máme tedy diskutovat výsledném finančním rámci. Jak víte, velice dobře eh, v tuto roční eh, dobu se připravuje rozpočet. Rozpočet bude poměrně specifický. Eh, zvláštním způsobem. Vím, že pokaždé, když se diskutuje o, eh, o tom, že se bude vyjednávat o výsledném finančním rámci, takže je to eh, emotivní diskuze, ale tentokrát to není úplně stejné jako dřív. Velice dobře víme, že s Brexitem nás čeká tedy menší počet členských států, o jednoho se počet sníží, je nám to líto, ale je to tak. To je fakt, který nemůžeme odiskutovat a těžko si jej teď uvědomujeme a nepochybně nám s tím budou chybět i finanční příspěvky. To znamená, že nemůžeme pokračovat stejným způsobem, jakým se vytvářel rozpočet v posledních letech a nemůžeme eh, přemýšlet jen o eh, té snaze mít eh, návratnost prostředků, kde si státy chtěly zajistit určitou čistou pozici vůči komunitárnímu rozpočtu. Já jsem hodně cestovala mezi zeměmi, které jsou čistými přispěvateli. Já vím, že to je taková situace win-win, kdy chceme zajistit regionální politiku takovým způsobem, že mezi tedy členskými státy, které jsou buď čistými příjemci nebo čistými dárci. Já bych byla ráda, aby zde bylo eh, větší rozčlenění, protože to není jen tak jednoduchá matematika. Eh, zda to, co odevzdávám, současně také dostávám, protože tam více hodnot. Eh, tento postoj neprospíval evropské integraci, jak velice dobře víte, a Všichni si musíme uvědomovat přímý i nepřímý dopad investic, jejich prospěch pro členské státy. Například eh, předseda vlády Kosta eh, říkal v Euronews, že od vstupu Portugalska do Evropské unie nizozemský export do Eh, Portugalska se navýšil eh, více než tisíckrát. To je samozřejmě nepřímý vliv eh, přistoupení, nepřímý prospěch z přistoupení do EU. Takže myslím, že naší společnou povinností volat členské státy k tomu, aby drželi pohromadě a poukazovali na veškerý prospěch, který máme z EU, ať už to jsou tedy obchodní otázky anebo podniky, které se neřídí jen tou čistou matematikou má dát tím dal. Myslím, že máme před sebou jen eh, tu možnost tedy rozdělovat eh, evropský eh, rozpočet a musíme se zaměřit na to, aby plnil potřeby udržitelného rozvoje, nezaměstnanosti, hospodářské soutěže. Pak tu jsou ale další záležitosti a hrozby eh, migrace, přezraniční otázky a tak dále. Eh, víte, ne, nemůžeme mít rozpočet, který bude plnit všechny tyto potřeby, pokud eh, ho chceme mít malý. A v únoru proto komise přišla se sdělením, Eh, že je zapotřebí vytvořit modernější víceletý finanční rámec, který poukazuje různé eh, scénáře týkající se politiky soudržnosti například, tak velice dobře víte. A víte, že já bezpečně eh, preferuji to, abychom začali všechny regiony do tohoto scénáře. Všechny radikální škrty by postihly ty nejvíce vyvinuté a přechodné regiony a mnohé regiony prostě zmizely z radarů mnoha členských státy. Například, když jsem byla v Paříži, tak jsem diskutovala eh, s ministrem pro teritoriální soudržnost. To, ten první scénář, který já plně podporuji pro všechny regiony, tedy scénář, potřebujeme mít ale solidní rozpočet pro všechny tedy regiony. Pro ten druhý rozpočet například pro eh, Francii bychom měli jen pro ty nejvzdálenější oblasti a v tom třetím Eh, eh, scénáři, by Francie neměla vůbec žádné prostředky z tohoto rozpočtu, takže já si myslím, že to by nebylo férové. Já myslím, že můžu se spolehnout na vaši eh, podporu, aby se něco takového nepřichodilo, abychom neměli celé země vyloučené z příspěvku z rozpočtu z Evropského fondu Solidarity. A tak si myslím, že musíme tedy v partnersky spolupracovat ruku v ruce tento měsíc a půl eh, do eh, května, než bude návrh rozpočtu předložen Evropskému parlamentu. A já tedy s velkým uspokojením přijímám usnesení o víceletém hraničním rámci, které jste přednesli. Eh, to eh, se zabývá situací roku 2020, protože vy tam jasně voláte po tom, co já zastávám už po měsíce, a to, že politiky soudržnosti by měly zůstat hlavní investiční politikou v Evropě, měly by zde být pro všechny eh, eh, regiony, pro všechny země. Má to být sociální fond, fond soudržnosti, které by měly už se spolupracovat a tím myslím, že se nám podaří zajistit dost pravomocí k tomu, abychom mohli čelit eh, různým výzvám týkající se přechodných období, konkurenceschopnosti, klimatických změn, udržitelného rozvoje. Protože se situace na radě vyvíjí pozitivně, a tomu jsem velice ráda, vítám připravenost mnoha členských států přispívat více do evropského rozpočtu. A také zvýšit eh, ten eh, strop HDP eh, nad 1%. To víte, že mnohé státy řekly, že chtějí mm, platit více do evropského rozpočtu a to je velice důležité. A to přináší mm, i potřebu mm, odvahy a musíme dát přesvědčeně, nicméně potřebujeme určitý eh, prostor k manevrování, abychom mohli vytvářet naši společnou budoucnost. Takže musíme se držet tohoto našeho přesvědčení, protože jsme přesvědčeni, že je správné. Teď eh, konkrétněji, jak plnit tyto cíle eh, z politického hlediska, jak vím, velice vám leží na srdci, aby politiky byly flexibilnější, aby byly příznivější ke k finálním příjemcům. Víme, že tu ještě hodně prostoru ke zlepšování ohledně efektivity eh, našich politik. Jsou tu mm, ty výzvy, které musíme řešit, o kterých jsem se zmiňovala. Potřebujeme působit v širším makroekonomickém kontextu a eh, strategicky a právně eh, se nad tím zamyslet, abychom mohli plně využít naše kapacity. A ty prvky, které byly začleny do Eh, reformy střednědobé eh, politiky soudržnosti, eh, týkající se například podmíněnosti. Já podporuji a myslím, že tyto podmínky pomohly k tomu, aby místní regionální aktéři lépe reagovali a abychom takto dosáhli lepšího výsledku do dalšího kola. A pro další kolo musíme zajistit, že zde nevznikne dodatečná zátěž pro řídící orgány. E, ve vašem usnesení také stojí, že politika soudržnosti nemůže fungovat izolovaně. Ekonomická zpráva řízení je prvořada e, věc a reforma e, politiky soudržnosti by měla být tedy posílena na základě pozitivních pobídek. Na závěr, dámy a pánové, bych se chtěla zmínit o komunikaci. V následujících měsících při vyjednávání budoucím rozpočtu bude pro nás životně důležité zdůrazňovat výsledky eh, politiky soudržnosti. Velmi dobře víte, eh, a poslanci Evropského parlamentu mnohokrát nás vybízeli na komisi, abychom byli odvážnější a více spolupracovali s členskými státy, aby se zvýšil profil našich politik. Jak víte, asi před rokem eh, jsem hovořila o sedmi komunikačních akcích s Marian Tyson, s paní komisařkou Tyson a naše analýza ukázala, že jsme dosáhli pozvodivého pokroku. Také si myslím a pořád si to myslím, že členské státy by mohly udělat víc v některých oblastech. Pořád ještě jsme svědky toho, že eh, hodně eh, evropských peněz vytváří eh, hodnoty, aniž by bylo řečeno, že to jsou evropské peníze, ze kterých toto dílo zešlo. 70 populace podle statistik netuší, když chodí do, do školy nebo jezdí po dálnici a nebo do nemocnice, že tato díla byla postavena díky evropským penězům všechno to, co je eh, pozitivní, eh, zdanlivě schází z místních orgánů. A nemluví se o tom, že, že přichází eh, to, co je dobré z Bruselu a hovoří spíše o dobré z Bruselu, takže bychom měli jasně ukázat, co pochází odkud. A Komise každopádně přinese plnou eh, zprávu o implementačních výsledcích. S ministry v Lucembursku 12. dubna o tom budeme diskutovat na Radě pro všeobecné záležitosti a také chceme lépe komunikovat napříč regiony. Jak víte, zahájili jsme eh, takovou eh, politiku kampaně Eh, jak dosáhnout blíže k lidem, aby lépe věděli, co Evropa koná pro jejich eh, každodenní život. Dalším týdnu eh, se sejde osm finalistů, kterým bude poskytnuta příležitost proskoumat čtyři cesty Alts, Dunajskou, Středomorskou, Baltskou a, a atlantskou, tak aby mohli eh, cestovat eh, tedy po Evropě a vidět, eh, jaká díla tam byla provedena. Takže jste vítáni v různých členských státech, abyste se zúčastnili, budu vás informovat o možnostech, abychom mohli společně diskutovat o výdobicích politiky soudržnosti ve vašem konkrétním státě. Takže to se týká regionů, eh, měst, kde máme cenu. Pan, pan Nils Teroy byl jedním ze soudců poroty v posledních třech letech. A eh, vedl tedy tuto kampaň také eh, regionální. Tentokrát máme 13. výročí. Když už o tom hovořím, v květnu se bude konat tedy také výstava ve Štrasburku v Evropském parlamentu a tam bude ukázáno 30 projektů z Evropské unie. Takže chci poděkovat ze srdce výboru REGI, že umožňuje tuto eh, výstavu, protože na samozřejmě spolupracujete. Eh, chci poděkovat paní předsedkyni Michajlové, celému sekretariátu, panu Van Listenerovi, Kosance a dalším. Ještě jednou bych chtěla zdůrazňovat, že víceletý finanční rámec eh, budeme vyjednávat v krátkém čase, mnoho jej nezbývá. 2. května komise přijde s novým návrhem nového rozpočtu a 29. května sektorální nařízení a pak na začátku června tedy to budeme probírat. Evropský eh, rozpočet by měl být přijat co možná nejdříve. Podle našeho názoru v roce 2019 eh, budou zahájeny nové programy od 1. Eh, ledna v roce 2021, tak v roce 2019 už na musí být připraveni. Eh, vyjednávání trvá hm, tak dva roky, ale měli bychom se ponaučit z minulosti, podle mého. Naše odhady hovoří o 100 000 projektech, možná jich bude víc, projektech, které jsou ohrožené a pokud se nezačne jejich implementace, mohou být tedy ohrožené financování. Jak velice dobře víte, poslední legislativa byla přijata v prosinci 2014, v roce 2015. Jsme se zaměřili na to, abychom měli partnerské dohody s členskými státy v roce 2016. Eh, jsme zjišťovali eh, podmínost ex ante a toto je tedy mm, první rok implementace skutečně 2017. Proto musíme eh, dokončit vyjednávání co možná nejdřív. Doufám, že za rumunského předsednictví v Sibiu, což bude poslední summit pro lídry členských států a hlavy vlád. Hlavy je to pro kolegislátory samozřejmě také napjatý program, i pro vás, a já počítám s tím, že budu chodit do Evropského parlamentu, změnu do výboru Regi, a děkuji za to, že se budete snažit plnit tento ambiciozní kalendář. Děkuji vám také za pozornost, jsem opravdu ráda, že tu mezi vámi mohu být a e, právě v takto důležité chvíli. Děkuji pěkně, paní komisařko. Opravdu je teď velice významný okamžik. Děkuji, že jste mezi nás dnes dorazila a že jste ochotná se s námi bavit o tématu víceletého finančního rámce a budoucnosti politiky soudržnosti. Musím vás eh, informovat, že dnes jsme hlasovali o významných eh, tématech. Přijali jsme zprávu ze speciální iniciativy, který se týká eh, také budoucnosti politiky soudržnosti. Bylo to významné hlasování a předcházela mu také důležitá práce. Budeme během příštích měsících pracovat nadále na podpoře budoucí politiky soudržnosti. Eh, vyjadřujeme svoji ochotu podpořit vás a účastnit se aktivně procesu přípravy legislativy pro příští plánovací období tomto výboru jsme připraveni zahájit práci i hned poté, kdy obdržíme návrhy na legislativní nařízení. Nyní máte prostor, prosím, pro debatu. Začneme koordinátory. Máme jednu hodinu na e, naše debatu. Proto bych vás požádala, abyste se snažili vyjádřovat stručně. Dám tři minuty jednomu každému koordinátorovi, jako první pan Fanistorovi. Děkuji pěkně, paní komisařko. Jsme rádi, že jste dorazila na jednání našeho výboru. Máme 30 let eh, z politiky soudržnosti a děláme inventuru. Sedmá zpráva o soudržnosti je pozitivní. Pokud se podíváme na to, co politika soudržnosti dokázala a jak jsme schopni o tom komunikovat, tak je jasné, že e, to e, působí jako e, zázračný úspěch rozšíření našeho společenství po pádu komunismu. Členské státy mají nyní Eh, možnost rozvíjet eh, svoji ekonomiku a směřovat eh, k ekonomice, která je tažena sociálními faktory. Máme teď 28 různých států s různou identitou a to je opravdu velká věc. Mohu to říct jednoduše. Realita předčila sen. Dneska jste začala hovořit o externalitách, o, o těch oboustranně výhodných situacích, o efektu přelévání. Možná bych bylo možné v té sedmé zprávě o soudržnosti ještě více akcentovat eh, ten základ, eh, odkud vlastně se rozvíjela jak ta politika soudržnosti, tak i ostatní politiky. Jak bylo možné urychlit eh, jednotný, eh, vytvoření jednotného trhu a eh, rozvíjet ekonomiky, které jsou odolné. Jedno každé euro, které plyne do rozpočtu, se vrátí jedna půlkrát. V Německu se vrátí 2 eura z 1 eura, které e, dají do rozpočtu. Takže z hlediska čistých pláců je to důležitá věc. My jsme měli slyšení na EPP na téma externalit. Je to oblast, eh, na kterou se budeme muset možná v příštím e, období více zaměřit. Druhá věc, kterou bych rád zmínil, je tato. Měli bychom zkoumat, jak eh, vytvářet ty nové pra, eh, právní návrhy. Máme CPR, máme Fond soudržnosti, ERDF, sociální fond. Možná bychom se mohli bavit o tom, eh, co přijde dál, protože se musíme připravit takovým způsobem, který by odpovídal lépe nové struktuře právních návrhů. Nesčísleněkrát jsme opakovali eh, ve svých zprávách o teritoriální spolupráci, že je potřeba tuto spolupráci posílit. Máme nástroje, jako je například inteligentní specializace a to nám pomohlo v eh, partnerských eh, smlouvách a také v při vytváření podmínek ex ante. Možná by bylo ale e, dobré ještě více tlačit na evropskou spolupráci, na to, aby ta předaná hodnota byla viditelnější a zapojit se mi další programy, pardon, projekty, které se e, financují z evropského rozpočtu. Například Horizont 2020, e, oblast výzkumu a vývoje. Myslím si, že by to bylo velice dobře chápáno ze zemí, které jsou čistými pláci. Takže existují možnosti. Možná byste mohla rost poslední poznámka. Viditelnost. E, kam zapadáme v mysli lidí v rámci toho celého obrázku? V parlamentu byla e, výstava s tématem 30 let soudržnosti, takže to přineslo aktivity. Eh, minulý eh, týden v severním Irsku na tom městě přes v Londonderry, určitě ho znáte, tak tam jsem eh, se potom mostě prošel a ta tabule, která vypráví ten příběh, je téměř zničena. A já si uh, uh, myslím, že to je chyba. Johannes Arment to ukázal na velké manifestaci, ale je jasné, že nikdo nemá odvahu tu viditelnost zajistit. To je, to je divné. Pokud eh, chcete s někým udržovat nějaký vztah, a investujete do toho peníze a potom tisíce občanů přecházejí přes ten most a e, na té tabuli si e, nic nejsou schopni přečíst. Nevědí, e, kdo za tím vším stál. Je tady E, něco špatného na tom, jak propagujeme e, svoji práci. I když se mnoho věcí daří. Děkuji, já použiji svého kladívka, protože musím vydat čas. Paní Klejo. Já se budu snažit být stročnější, protože pan Lambert řekl již celou řadu důležitých věcí, to nemusím opakovat. Paní Kretu, vy jste řekla, že některé země jsou připraveny platit více do evropského rozpočtu. My všichni přesně víme, že některé země, alespoň momentálně, říkají velmi hlasitě, že nejsou ochotny platit více. Naopak chtějí pokud možno platit méně. Moje otázka s tím souvisí. Bohužel je to Nizozemsko, Dánsko, Švédsko a také Rakousko, které budou mít příští předsednictví. Na vašich cestách navštívila jste tyto země a snažila jste se vyjasnit jim, jakou eh, přidanou hodnotu mají tyto země z politiky soudržnosti. My jsme dnes přijali zprávu v tomto ohledu, která je velmi důležitá. Řekli jsme jednoznačně, že to není nějaké vákuum, v kterém by se pohybovala tato politika soudržnosti. Je to velice konkrétní politika, kde se investuje a e, vlastně podporuje ostatní politiky Eh, výzkum to není jenom horizont 2020, to znamená také více peněz do strukturální politiky, životní prostředí, klimatické změny. To je také financováno z politiky soudržnosti a to jmenuje jenom některé oblasti. A členské státy, které nejsou ochotny platit větší příspěvky, tak se vystavují riziku, že přijdou o tyto politiky. Takže můžete k tomu něco ještě říci. A dále, já bych si velice přála, aby ten postup Omnibus eh, se i nadále stal realitou. Hmm, paní Kretu nás pozvala k hm, takovému setkání na toto téma. Já nevím, co tam všechno uslyšíme, ale víte, že tady je odpor který existuje v této oblasti. Vím, že existují také problémy z hlediska vstupu finančního nařízení eh, v platnost, takže eh, my jsme byli v tom vyjednávání za eh, politiku soudržnosti úspěšní, tak jak se to požadovalo. A pokud to prostě nebude dokončeno, tak nám to přinese mm, ztráty a poškodí nás to. Možná k tomu můžete také něco uvést. Děkuji, paní Tomášič máte slovo. Děkuji, paní předsedající. Paní předsedavko, nadcházející eh, Brexit a všechny velké úkoly, kterým čelí politika soudržnost, význam eh, přidané hodnoty eh, je v této souvislosti mnohdy zmiňován. Musíme vytvořit adekvátní podmínky v nadcházejícím legislativním období. Můžete nám prosím říct, jak bude komise podporovat eh, lepší využívání eh, multifinancování, čili financování z více zdrojů, což by tedy přineslo předanou hodnotu státům a regionům. Děkuji, pan van Miltenburg. Děkuji. Budu stručný, ale ne tak stručný jako zástupce EKR. Souhlasím s tím, že příští víceletý finanční rámec bude odlišný. A já jsem nyní četl, že to původní financování eh, bylo velice skromné, tak jako vedl komisař Ettinger. Takže souhlasíme s tím, že eh, ty škrty nebudou tak velké. A tím se dostávám k diskusi o tom, že budeme muset eh, zvládat více s menšími prostředky musíme se zaměřit na tematické soustředění, ale také zkoumat synergie. A tím se dostávám k několika otázkám. Slyšeli jsme například, že bude pravděpodobně jedno nařízení pro ERDF a pro, poli, pro fondy soudržnosti. Jaký je stav? Tato otázka také souvisí s tématem, eh, které zmínil pan Nestleroy. Je to koncepce toho právního rámce. Otázka číslo dvě bude v budoucnosti také vazba mezi eh, fondy soudržnosti a nástrojem pro propojení Evropy. Myslím si, že by bylo dobré, pokud by to, ta vazba byla, protože již to přineslo přidanou hodnotu. Otázka energií. Jak budete nyní spolupracovat s ostatními generálními ředitelstvími v oblasti vytváření synergií mezi programem pro inovace a dalšími programy, co podniknete pro modernizaci rozpočtu a pro zajištění e, přidané hodnoty. Otázka tematických cílů. Já vím, že vy jste to omezila, omezili na omezený počet. E, proč? E, chcete tady větší zaměření anebo naopak širší definici tematických cílů a tím zajistit vyšší flexibilitu? Poslední otázka. Eh, rád bych eh, více informací, eh, než jsem dostal ve Štrasburku od vašeho kolegy Ettingera, informace o implementaci a návrzích o takzvané kondicionalitě právního státu. Je to kondicionalita, která souvisí s víceletým finančním rámcem. Uvítal bych podrobnější informace o tomto konkrétním tématu, protože si myslím, že to je také významné pro naši budoucí debatu. Děkuji. Van Děkuji, pane Van Miltenburgu. Pan Omarže, prosím, máte slovo. Vážená paní předsedkyně, děkuji. Vážená paní komisařko, děkuji, že jste opětovně mezi námi. Já mám několik věcí, které bych chtěl vyjádřit. Ta první. Soudržnost, to je něco více než politika. Soudržnost to je princip. To je základ. Je to to, co je eh, srdcem evropského projektu. Já si myslím, že čím více upevníme soudržnost, tím lépe zajistíme budoucnost pro Evropskou unii. Čím více oslabíme politiku soudržnosti, tím většímu riziku se vystavujeme z hlediska rozdrolení Evropské unie. Druhá věc. Stanovisko Evropského parlamentu je známé. Je to jednotné stanovisko. Prakticky všech politických skupin a prakticky všech výborů. Bylo to vyjádřeno v různých zprávách, v zprávě paní Westfálové, ve zprávě pana Obrichta a také pana Žuluda. Takže je tady politická jednota na úrovni Evropského parlamentu ve smyslu podpory ambiciozní politiky soudržnosti. Ale já si kladu následující otázku. Existuje tato jednota na úrovni Evropské komise a konstatuji, že tato jednota zjevně neexistuje na úrovni Evropské rady. A to je problém, kterému musíme čelit. A třetí bod. V tomto kontextu se na nás chce, abychom realizovali více s menšími prostředky. Ale já konstatuji, že se na nás chce, abychom dělali více abychom reagovali na problém migrace, na výzvu bezpečnosti, na výzvu kontrol na hranicích, abychom reagovali na nové výzvy v souvislosti s politikou e, obrany. Ale to všechno jsou vlastně výsostné kompetence, které jsou tady e, eh, ustanoveni. To nejsou kompetence, které by byly nějakým způsobem upravovány smlouvami. A my jsme v takové kuriozní situaci. My obětujeme tradiční politiky, to znamená společnou zemědělskou politiku a politiku soudržnosti, které jsou zakotveny ve smlouvách, a to s cílem, abychom zareagovali na nové výzvy, které se tady objevují. Třetí připomínka. Je zjevné, že soudržnost přispěla výrazným způsobem všem členským státům. A my zapomínáme říkat, že soudržnost sehrála roli při znovu sjednocení Německa a Německo výrazně využívalo soudržnosti a i nadále využívá tohoto principu. Východoevropské země když padla železná opona a když vstoupili do Evropské unie, soudržnost sehrála obrovskou roli. A to platí pro všechny země také na jihu, přes všechny potíže, kterým tyto země čelí. Ti, kteří cestovali do Portugalska, Španělska nebo i do Řecka před mnoha desítkami let mohou dnes konstatovat, jaký pokrok tam proběhl. A mohu vám říci, že Francie má velice špatný eh, vztah k těm ultraperiferním eh, regionům. My se nemůžeme spolehnout na Francii z hlediska zlepšení situace v všechto regionech bez použití prostředků z politiky soudržnosti. Proč? Protože některé scénáře jsou katastrofálními scénáři pro Francii, ale také pro ty ultraperiferní regiony. A věřte mi, že všechny tyto faktory jsou součástí našich sdělení také prezidentovi Francie a ostatním aktérům. A také eh, prezident ostatně bude na plenárce v Dubnu a my budeme zdůrazňovat tyto faktory. Já se domnívám, že dnes bychom všichni měli být velice aktivními na všech úrovních, kde působíme, abychom zajistili, že nedojde k tomu nejhoršímu. Ale bohužel to nejhorší se může stále objevit a já bych chtěl podpořit veškeré vaše úsilí, které jste vyvinula proto, abyste zvrátila tuto tendenci. Děkuji. Mr. Rope. Děkuji pěkně. Pan Rope, jménem politické skupiny, prosím. Eh, děkuji komisáři už galimybę susitikti ir pasiaiškinti kai kurios. Děkuji paní komisařce za to, že jste dnes mezi nás dorazila a že jste objasnila několik věcí. Dovolte, abych se nejprve zeptal na nové indikátory a benchmarky, které umožní porovnávat členské státy po roce 2020. Bude toto srovnání vycházet pouze z HDP, anebo se chystáte zavést také nové způsoby porovnávání? Situace není jasná. Také jste uvedla, že členské státy různým způsobem přispívají do rozpočtu EU. S tím nesouhlasím. Všechny členské státy platí stejné příspěvky a to 1% ze svého HDP. Samozřejmě HDP se liší stát od státu, ale eh, to, co je 100 milionů ehm, v, jeden, v jednom státu, ehm, se nedá srovnat eh, tak to, co je pro jednoho 100 milionů hodně, to je pro jiného málo. Já si myslím, že stát, státy, které přispívají by měly eh, požadovat o ostatních členských státech větší úroveň konvergence a soudržnosti. Soudržnost eh, samozřejmě je něco, co se týká nejenom tedy vztahu mezi státy, ale také eh, situace přímo ve státech. Já si myslím, že čistí přispěvatelé by měli mít právo požadovat od ostatních více. Dovolte také, abych položil následující otázku. Orgány místní samozprávy jsou hlavními aktéry v oblasti politiky soudržnosti. Fungující orgány místní samozprávy a regionální zprávy mohou dosáhnout eh, spousty věcí. Ovšem situace dnes je taková, že abychom měli dobře fungující orgány místní samozprávy, potřebujeme solidní rámec pravidel. A ne ve všech členských státech existují zákony, které umožňují, nebo které jsou nějak vstřícné vůči práci orgánů místní samozprávy. Orgány místní samozprávy jsou chráněny umluvou eh, eh, Rady, Evro- Rady Evropy, ale ne všechny členské státy toto úmluvu ratifikovali. Ti, kdo, budou, ti, kdo ratifikovali, budou moci aplikovat stejné požadavky na uh, orgány místní samozprávy a tím by bylo možné dosáhnout nové úrovně fungování těchto orgánů. Bylo by také možné uh, odpolitizovat činnost orgánů místní samozprávy. Poslední otázka se týká rozdílů v členských státech Evropské unie. Ty rozdíly jsou mnohdy velice rozsáhlé. Platí to například pro zemědělství. Členské státy, které přistoupily po roce 2004, eh, dostávají menší podporu na zemědělství. Dalším problémem je to, že do nových členských států se dovážejí výrobky nižší kvality. To se týká například potravin a určitých chemických eh, výrobků. Myslím si, že by tady měla být také rovná hra. Děkuji, paní předsedkyně. Paní komisařko, velice pravděpodobně toto je váš poslední příchod předtím, než se bude prezentovat výsledky finanční eh, rámec a sektorální nařízení. My jsme rádi, že hájíte politiku soudržnosti a máme obavu, jasně, eh, zejména když vidíme takto složitý scénář, který je zapotřebí ještě předělávat. Už se v lednu 2018 eh, pan komisař Ettinger o tom hovořil, budou dělat škrty. A jsou to tři různé scénáře pro budoucnost politiku soudržnosti. Za prvé, udržení současné úrovně financování 370 miliard v příštím víceletém finančním rámci. Za druhé, eliminace financování těch nejsilnějších regionů, to o 95 miliard míň, a potom udržení eh, financování pro nejslabší eh, země, to je snížení o 24 miliardy. Takže eh, Rada se ještě nevyjádřila, jenom říká, že, zase, že evropský kontinent potřebuje politiku soudržnosti. Kromě rozpočtových záležitostí je zapotřebí vyjasnit ještě něco, a to je makropodmíněnost a strukturální reformy. V červnu 2017 parlament se vyslovil proti ekonomické makrokondicionalitě politika, eh, v politice soudržnosti do roku 2020. A mnoho kolegů eh, podle mého je skeptická vůči takovému vývoji. Já doufám, že to tak bude. Eh, jsou tu dost eh, slabé výroky vašich kolegů ohledně struchní reformy rozpočtu a ekonomického řízení a zprávy v rámci po roce 2020. Další věc je boj proti chudobě. Musíme pomáhat členským státům, zejména Řecku a Itálii, Eh, tak, aby byl minimální zaručený příjem a eh, k tomu, aby se využíval i Evropský sociální fond v následujícím programovém období. A je tu tedy konkrétní dotaz. Nás zajímá eh, pilotní akce ohledně průmyslového přechodu. Už se to týká deseti regionů. A podle toho, co říká DG Regio, tak je zapotřebí spolupracovat a i o, mm, OBS se bude pomáhat. A to tak, aby se pomáhalo při, této, eh, mm, při přechodu na eh, ekonomiku bez uhlí a podobně. Bude možné rozšířit účast v této aktivitě i na další regiony, na průmyslová města, která jsou znečištěná průmyslem? Jaké další podobné činnosti ještě chystáte? Například eh, zejména tam, kde jsou zastaralé eh, mm, továrny, zastaralý průmysl, který znečišťuje životní prostředí. Děkuji. Děkuji. Mám tu ještě osm řečníků aspoň. Chcete teď reagovat, paní komisařko? No, já vám tam velice omezený čas, opravdu jen minutu na osobu, abyste pak měla celý zbytek času na odpověď. Následuje dotaz pana Vona, prosím. Jedna minuta. Děkuji paní předsedkyně, děkuji paní komisařko, že jste mezi nás zase přišla. Lambert už se zmiňoval o té misi do Severního Irska v minulý týden. Já jsem zpravodaj eh, zde před výborem ohledně dopadu v evropských financí na Severní Irsko a myslím, že ta mise zaměřená zjišťování faktu byla velice užitečná. Věděli jsme, kolik přes hraničních eh, projektů je takto financováno. A také jsme viděli, e, že tu jsou různé projekty financované e, z projektu e, PIS a že tu jsou mladí lidé, kteří v oblasti, která byla poznamenána dlouholetými konflikty, tak to mohou spolupracovat. A teď je zapotřebí vidět, co bude po roce 2020. Jste optimistická, že bude pokračovat, budeme dále financovat tento program PIS a další projekty? abychom takto mohli financovat mír a prosperitu v Severním Hrdesku. Děkuji. Paní Breso, jedna minuta. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji vám, paní komisářko, že jste mezi nás přišla. Jak už připomínala paní předsedkyně, dnes jsme schválili zprávu valnou většinou, která má za cíl prokázat silnou podporu parlamentu stanoviskům zaměřeným na silnější pozici eh, regionů v politice soudržnosti. Pokud chceme uchovat eh, účast všech regionů, tak myslím, že bychom se mohli mm, vzdát nějakých 5, 6, 7 procent. a eh, následně dosáhnout 5 až 7 procentního spolufinancování. Co je zapotřebí změnit? Za prvé zjednodušovat. Velice důležité je, aby eh, nové eh, nové programy, nová eh, regulace umožňovala rychlejší jednání, rychlejší výplaty také finančních prostředků. Jasně jsme řekli v naší zprávě, že Evropský sociální fond musí zůstat součástí politiky soudržnosti a strukturálních fondů protože jeho vyčlenění by znamenalo, že nemůžeme eh, pracovat na všech těch politikách zaměřených na práci, na pracovní sílu a ty jsou nezbytné pro soudržnost. Děkuji. Pan Bogovič, jedna minuta. Politika soudržnosti znamená především vyjádření solidarity takže my si musíme vzájemně pomáhat. A z tohoto důvodu je důležité, abychom u politiky soudržnosti zapomínali na čistě národní zájmy. Pokud v oblasti politiky soudržnosti bojujeme proti politikám, které mají něco e, proti Evropské unii, tak se vystavujeme velkým problémům. Evropská unie pak také nemůže dosahovat úspěchů. My máme před sebou celou řadu výzev, na které musíme reagovat. Například e, městská agenda. A máme také celou řadu potíží a a sice v oblasti komunikace. Musíme provádět projekty, ale musíme je také správně vykomunikovat. To znamená, musíme se snažit urychlit prosazování těchto projektů. Musíme se snažit aktivně komunikovat. Od 3. do 5. dubna se odehraje eh, zasedání eh, výboru regi ve Slovinsku. A eh, musíme tedy lépe prosazovat tuto politiku soudržnosti. Nepotřebujeme nějaké velké změny. Mr. Papadakis, the floor is yours. One... Děkuji vám, Papadakis, jedna minuta. Děkuji. V odvodnějícím prohlášením se píše, že návrh komise poskytuje eh, prostředí k hlubší úvaze, tak abychom měli lepší pracovní trh, kde kolektivní vyjednávání bude pravidlem. Paní Kretu, můžete prosím potvrdit, zda návrh komise je takový, že kolektivní vyjednávání by nemělo být pravidlem, ale že bychom měli mít eh, džungly flexibilních eh, pracovních dohod. Protože jinak eh, by to znamenalo, že, se, že pokud tedy hlavním zdrojem dohody není kolektivní vyjednávání, ale že to budou jednotlivé dohody. Vy si myslíte, že tedy kolektivní dohody jsou něčím svazujícím? Pane Polčák? paní předsedkyně, já bych chtěl ocenit dnešní vystoupení paní komisařky a směrem k novým výzvám, které, před kterými stojí Unie, tak to se odkážu na vystoupení pana Omarže, ale chtěl bych podtrhnout eh, to, co řekl pan Van a pan Bogovič protože si myslím, že eh, právě v Evropské unii dneska stojíme před problémem, že lidé tuší, co dělá Evropská unie, ale eh, skutečně nevědí, jak konkrétně pomáhá a jestliže jedou občané po nové dálnici, jak vy jste také uvedla, nebo když, eh, když eh, naštěvují základní nebo jinou školu, eh, na kterou přispěly evropské fondy, myslím si, že bychom to měli daleko více dávat najevo. Nějaká malá cedulka, která je na zdi té budovy, myslím, že nestačí. A tudíž myslím, že základní úkol, který, před kterým stojíme, je, jak zajistit informovanost občanů v, při posuzování těch projektů v té národní úrovni. To znamená, toto většinou ty národní státy příliš nedělají a možná by to bylo dobré, kdyby se to promítlo i do hodnocení těch projektů a měl by to být požadavek ze strany eh, institucí EU, který se musí promítnout i do navrhovaných eh, právních aktů, které budeme schvalovat, předpokládám, do konce tohoto volebního období. Takže to jsou věci, které i já bych chtěl potrhnout, protože jsou skutečně důležité pro růst, pro evropské nálady ve všech členských státech, zejména i u nás v České republice. Děkuji. Děkuji, pan Novakov. Děkuji. Děkuji vám také, paní komisařko, že jste k nám přišla. Je to pro nás vždycky potěšením. Několikrát jste se zmínila, že je velice vhodné to, co se děje ve výboru pro rozpočet a vůbec v rozpočtových otázkách vystoupit ještě dřív, než leží návrh na stole. že začali tedy pracovat a budou takto připraveni, až ten samotný návrh přijde. Já vás mohu ujistit, že 29. května budeme více než připraveni se pustit do této výzvy. Několikrát jste se také zmínila, že zásadní bude rychlost, protože je zde málo času. Což mi připomíná jednu dětskou videohru, Need for Speed se to jmenovalo. A e, cílem té hry bylo vybrat si nejlepší cestu, abyste vyhrála závody, měla nejkratší čas. A já vás chci přesvědčit, že my opravdu si vybereme tu nejkratší cestu a e, vyhrajeme. Mnohokrát jsem slyšel od různých aktorů v posledních měsících, proč eh, po roce 2020 chcete škrtat peníze na tyto eh, věci. A já se pořád na no to, kdo to dělá, proč, protože ty cíle na následující eh, léta chceme mít možná nejlepší víceletý finanční rámec a e, návrh rozpočtu, měli bychom každopádně jasně sdělovat, a co možná nejsilněji, že chceme podporovat ty regiony, které potřebují podporu. E, aby tedy lidé, kteří chtějí podporu od Evropské unie, aby věřili nadále v Evropskou unii. Další kolega. Děkuji. Mír, sociální inkluze, prosperita, solidarita. To jsou všechno věci, které jsou součástí sociálního, sociální soudržnosti. Nikdo to nezná lépe než Severní Rusko a Liverpool. O Severním Irsku hovořil už Derek. Lidé eh, z Liverpoolu vědí, že Evropská unie eh, o ně pečovala, když místní vláda ne. A proto také Liverpoolané hlasovali pro setrvání v EU. Některá města byla zapomenutá, opomíjena by neměla takový úspěch, jako mají teď, kdyby jim eh, nebo, nepomohla evropská politika pro eh, eh, rozvoj regionů. A chtěla jsem se ptat na Romy, protože já jsem měla mm, zodpovědnost za zprávu o um, emarginovaných komunitách. A tam jsem se zabývala tím, že zapotřebí zmínit konkrétní situaci Romů Eh, kteří jsou opravdu vytlačeni na okraj eh, eh, společnosti v Evropě. Já jsem byla minulý pátek v Barceloně na ženském romském kongresu. Bylo, byla to úžasná akce ale pořád ještě oni nemají přístup ke vzdělávání, stále ještě mají potíže dostat se ke zdravotnictví, jsou diskriminovány. Takže tato tato komunita by skutečně měla vždy být stavena do popředí. Víme, že se setkáváme s různými diskriminacemi a druhy rasismu právě teď v Evropě, ale pro Romy můžeme říct, že to tak bylo vždy a stále ještě je pro ně situace složitá. Takže jak zajistíme, eh, že budou mít prospěch eh, ze zdrojů z EU v budoucnosti? Děkuji. Pán bude jako poslední. Da, mulțumesc foarte mult, doamna președintă. Mulțumesc, doamna comisar, pentru prezența noastră. Děkuji pěkně, paní předsedkyně, a také děkuji paní komisařce za to, že s námi eh, dnes eh, projednává toto téma. Kladu si otázku, jestli můžeme očekávat v budoucnosti větší synergii mezi politikou soudržností a druhou, druhým pilířem eh, společné zemědělské politiky. Opravdu si myslím, že by bylo velice dobré pro venkovské oblasti, pokud by se tak stalo. A není konkrétně otázka, která se týká čistých pláců a čistých příjemců. 4,5 milionu Rumunů v současnosti pracuje mimo Rumunsko. A mě napadá, jaké jsou náklady na vzdělávání dětí v jiných členských státech. Rakousko je proti tomu, aby se navyšovalo financování politiky soudržnosti. A navzdory tomu většina stavební, stavebních prací v Rumunsku, které jsou financovány se fondů soudržnosti, je realizováno rakouskými firmami. Ve skutečnosti z té politiky soudržnosti těží všichni, ne pouze čistí příjemci. A proto si myslím, paní komisařko, že byste měla podpořit viditelnost politiky soudržnosti. Ať už žije občan kdekoliv, tak by měl chápat, jaké jsou přínosy členství v Evropské unii. Děkuji pěkně. Eh, paní komisařko, eh, snažila jsem se, ale tak jako tak nám zbývá pouze 25 minut. Děkuji pěkně a omlouvám se, eh, že ne všechny otázky možná zodpovím dostatečně detailně. Každopádně bych eh, ráda poděkovala za všechny otázky a také bych vám ráda poblahopřála k úspěšnému hlasování, které máte dnes za sebou, které je nepochybně významné. Začnu otázkou pana Fanestlerovi. Samozřejmě, vy jste tady zdůraznil význam politiky soudržnosti pro nové členské státy. Také jste zmínil přidanou hodnotu, se kterou vlastně uh, mohou počítat všechny členské státy. Máme za sebou 30 let, během kterých jsme se snažili naplňovat eh, dohody a smlouvy, protože ve smlouvě je charakterizována politika soudržnosti jako politika, která má stírat rozdíly mezi zeměmi a také mezi regiony. Mohu s vámi pouze souhlasit v tom, co jste uvedl ohledně externalit a nepřímých eh, přínosů. Je tady určitě eh, eh, nějaké pojítko mezi vámi a panem Budou. Myslím si, že by mělo zaznít toto. Podle mého jsou všechny členské státy čistými příjemci. Já si to opravdu myslím a i během bilaterálních diskusí jsem uváděla, že první prioritou eh, mého mandátu bylo eh, soustředit se na nejznámější regiony, ale nyní chci akcentovat také potřeby rozvinutějších zemí. Například v Římě jsem měla velice dobrou diskusi se zástupci vlády na toto téma, ale uvidíme, eh, jak bude k této věci přistupovat nově zvolená vláda. Debatovala jsem také v Paříži, v Berlíně Eh, děkuji paní Krell, eh, protože eh, ta dohoda mezi SPD a CDU určitě přispěje pro rozvoj politiky soudržnosti. Byla vyjádřena ochota platit více. Myslím si, že to je velice silná, silné poselství, které vyslala Francie a Německo tímto směrem. Samozřejmě existují země, Eh, které udávají tón v Evropské unii, více než jiné. A proto je důležité, abychom tuto, toto společné prohlášení eh, v Německé a Francii uvítali. Solidarita je významným faktorem. Jde o zachovávání jedinečných projektů, eh, které se na této planetě odvízejí. Teritoriální spolupráce je také mojí oblíbenou Děkuji výboru za uspořádání konference na téma Interreg. Tam také zmíním eh, některé přínosy politiky soudržnosti. Pokud jde o Severní Jirsko a Jirsko, tak já si myslím, že je opravdu škoda, že lidé si nevědomují, že to nebyl Londýn, ani Belfast, ani Dublin, Eh, které realizovaly ty projekty. Byly to projekty, které eh, se eh, uskutečnily po dlouhodobé občanské válce. Byly to projekty, které financoval Brusel. A je pouze je opravdu smutné, že o tom lidé nevědí. Byli jsme to právě my, kteří tyto programy zrealizovali. A díky tomu tady máme ještě Severní Irsko na mapě Evropy. Pokud je o koordinační programy, tak je vám jistě známo, že ve Frankfurtu na Todrou jsem byla svědkem vlastně eh, takto. Věděla jsem, že ve Frankfurtu na Todrou mnoho lidí přišlo o život eh, před rokem 89, kdy eh, chtěli odejít za lepší budoucností. Eh, mm, podobné příběhy se odehrávaly také v Bratislavě na hranicích s Rakouskem. Pokud je o načasování nového nařízení, tak samozřejmě víte, že mé útvary v současnosti pracují plnou parou na přípravě a nového legislativního textu. Už proběhla, proběhly interní diskuse, proběhly a probíhají. Zkoumáme dostupné možnosti a preference Ráda bych uvedla, že zatím nebylo učiněno žádné rozhodnutí. Samozřejmě, jakmile bude rozhodnutí přijato a bude, kdy bude známo datum přijetí, tak eh, budeme eh, oba spolu s zákonodárce samozřejmě informovat. Pokud jde o eh, téma komunikace, tak myslím si, že sdílené řízení sebou nese také sdílenou odpovědnost. Jak jsem uvedla ve svém prohlášení, členské státy by eh, mohly více hovořit o eh, finančních prostředcích plynoucích z Evropské unie. Máme akční plán pro komunikaci, Budeme jej implementovat eh, za úzké spolupráce s útvary eh, Generálního ředitelství pro komunikaci a s dalšími zástupci Evropské komise, Europe Direct a dalšími subjekty já nemám pocit, že to jsou vždycky národní nebo centrální a místní orgány, které by měly opravdu zájem na šíření povědomí o přidané hodnotě, kterou přináší Evropská unie. Máme tři projekty. Digitální kampaň ve 20 členských státech, která bude realizována v roce 2018. Máme také kampaň Eh, která je zaměřena na regiony a na podporu podniků v regionech. Myslím si, že je potřeba aplikovat strategický korporátní přístup a zajistit největší hodnotu za vynaložené peníze. Jak už jsem uvedla, hm, naše průzkumy ukazují, že jsou ještě rezervy Samozřejmě nejsem tady o to, abych svalovala vinu na členské státy, ale myslím si, že na Evropské unii, na úrovni EU nelze všechno dělat z Bruselu, ale eh, mnohdy v těch regionech eh, nevědí o všech projektech, které by mohly propagovat. Pokud je o omnibus, tak finanční nařízení, eh, a tomto finančním nařízení, já si myslím, že bylo, by bylo vhodné, a bylo by bylo vhodné, aby vstoupilo v platnost eh, mnohem dříve. Bylo by to totiž snažší pro příjemce. Asi víte, že od prvního měsíce svého mandátu jsme eh, začali pracovat, eh, nebo začala práce skupiny na vysoké úrovni, která se tomuto věnovala. Byly to například zjednodušené nákladové alternativy, a e, další věci, které usnadnily e, život příjemců. Návrh omnibus, e, pro omnibus je zde v Evropském parlamentu. Je jasné, že to musí projít právním posouzením a bylo by dobré, aby se to dokončilo do konce května. Bylo by dobré, aby nařízení vstoupilo v platnost k prvnímu eh, lednu. Napomůže to rozvíjení synergii, jak jste zmiňovali. Také to napomůže členským státům eh, pracovat mnohem snadněji v oblasti integrace migrantů. Je mi to líto, ale pouze doufám, že toto nařízení vstoupí v platnost v květnu. Pokud o členské státy, které jsou ochotné přispívat, tak samozřejmě doufám, že e, když teď přecházejí signály ze silných zemí, e, najdou odezvu a přidají se další členské státy. Pan komisař Ettinger na zasedání výboru regionů minulý týden vyzval členy tohoto výboru, aby začali komunikovat se svými vládami a já to mohu pouze podpořit mohu pochválit ty země, nebo takto cením si těch zemí, které již uvedly, že chtějí přispívat více. Eh, některé s podmínkami, některé bez podmínek, kondicionalit. Myslím si, že jde o to, aby většina členských států byla ochotná přispívat více. Můžeme pouze doufat, že jak správně řekl pan Buda, ta účast je výhodná pro všechny. Pokud jde o fondy financované, nebo programy financované z více fondů, se zaslouží pozornost. Pokud je o tematické soustředění, tematickou koncentraci, myslím, že to byl pan Van byl ten, který zmínil toto téma v období 2014 až 2020 eh, vedl ke koncentrovanému financování v klíčových oblastech. Myslím si, že je tady eh, znatelný příspěvek k dosažování cílů 2020. Evropa 2020 eh, je potřeba zaměřit se na výsledky tak, aby byly znatelné v terénu. Myslím si, že to je dobrá zásada, ale musíme to ještě zcela, uh, uh, musíme to ještě jasněji eh, předávat uh, jakožto informace občanům. Hovoříme o snižování toho, té velké škály tematických cílů a možná také pracovat s prioritami pro regiony. Jsou to alternativy, které zkoumáme ale jak už jsem uvedla, zatím nebylo přijato žádné rozhodnutí. Pokud jde o omnibus, tak na to jsem odpověděla. To byla paní Konstance. Paní e, eh, Tomašíč se ptala na synergie. Myslím si, že ty jsou naprosto nezbytné v době, eh, kdy chceme zajistit maximální dopad všech projektů v terénu. Takže to, co jste uvedla, je, myslím, velice důležité. Pan van Miltenburg mi položil řadu otázek. Jedna se týkala tematických cílů, na to jsem odpověděla. Pak se také ptal eh, na nové prostředky. Jasné, že je potřebujeme, ale Musíme um, vypracovat eh, rozpočet, který bude nějak koherentní. Musíme eliminovat duplicity. Je vám jistě známo, že eh, si musíme upřímně přiznat, že jsou tady mnohdy různá pravidla pro stejné výdaje. Když je to chcete aplikovat pro Horizont 2020, tak eh, tam není příliš mnoho podmínek, které musíte eh, splnit, ale když chcete pro stejný, stejný program financovat z politiky soudržnosti, tak eh, je tam spousta podmínek je tam tedy rozdíl mnohdy v tom, eh, jaké podmínky jsou pro financování různých projektů z různých fondů. Těch nástrojů nesmí být příliš mnoho. Eh, musíme integrovaným způsobem reagovat eh, na požadavky členských států, regionů a měst. Pokud tedy hovoříme o zjednodušení politiky soudržnosti, tak já jsem pro radikální zjednodušení. Máme tady velk, širokou, no, velkou škálu států, pokud je o jejich eh, rozvoj, eh, rozvinutost. Celá eh, ta složitost postupu je pro příjemce někdy mm, noční moru. Jde o to, aby od nás neodkázali mladí lidé, kteří jsou jaksi Um, znechuceni tou složitostí postupů a pravidel, aby tady nepřestávali využívat uh, prostředků, aby ztratili zájem. Také jste se ptali na otázku právního státu. To je téma, které eh, je aktuální. Můžeme diskutovat o tom, jaký mechanismus budeme aplikovat. Zatím jsme nebyli připraveni. Doposud eh, jsme pracovali s kondicionalitami ex ante, a kde se, tam se zkoumaly pouze sociální, hospodářské a environmentální aspekty, ale nyní jsme si uvědomili, uvědomili že musíme některým členským státům eh, připomenout, že eh, jejich účast, jejich členství nepřináší pouze výhody a přínosy, ale také povinnosti a odpovědnost. Zatím nevím, jak naložíme s, těmito, s touto kondicionalitou. Na kolegiu se hovořilo o tomto tématu a já uvedu, že by se to nemělo všem dotýkat pouze politiky soudržnosti že by to mělo být eh, řešeno horizontálně. Mělo by se to tedy týkat všech fondů. Já nevím, jestli eh, v případě eh, žádosti v rámci Horizontu 2020 tady ta kondicionalita není. Určitě to není pro oblast zemědělství. Takže já si myslím, že to není spravedlivé zacházení. Na počátku jsem ten dojem měla. Já jsem byla členkou výboru DV, kdy jsem po 8 let působila v Evropském parlamentu a tato diskuse o mm, penalizaci eh, byla častá. Výbor DV eh, měl ten eh, názor, že by obyvatelé neměli být trestáni za chování vlády. Ale to je ještě potřeba rozhodnout. Určitě se k tomu tématu vrátíme po e, výměně názorů v komisi. Také rada se tímto tématem bude zabývat na příštím zasedání. Jsou tady ještě další kondicionality. Například víte, že paní kancelářka Merklová Eh, řekla, že eh, migrace by tedy měla sloužit jakožto stimul pro podporu regionů, které přijímají eh, migranty. Také prezident Macron hovořil o kondicionalitě na, pro sociální dumping. Takže vidíme, že to jsou všechno aktuální témata. a aby se mohlo jít dále také v zapotřebí souhlasu členských států a komise. Myslím, že jsem tedy zodpověděl otázku pana Miltenburga. Také padla otázka, jestli mý kolegové podporují politiku soudržnosti. Víte, že ty názory se liší. V některém uh, sdělení se politika složenosti podporuje. Uh, v posledním uh, textu se hovořilo o politice soudržnosti, která napomáhá stírat rozdíly mezi členskými státy a regiony a také rozvíjet regiony, takže Evropská komise nepochybuje o tom, že politika soudržnosti eh, přispívá k udržitelnému eh, rozvoji, růstu a inovacím. Je však jasné už řadu let, že tuto politiku soudržnosti je potřeba reformovat, a to z hlediska přidané hodnoty, efektivity, zjednodušení, flexibility, je potřeba ji revidovat a reformovat tak, aby byla více orientována na výsledky. Myslím si, že s výborem REGI jsme podnikli v tomto směru řadu kroků. Otázka, jestli očekává, čekáme, že eh, nový rozpočet bude schopen řešit tyto velké úlohy, tak eh, ať už je to sociální začlenění, nezaměstnanost, eh, bezpečnost, obrana, to jsou všechno oblasti, kde je zapotřebí větší, nikoli menší soudržnosti. Musíme vycházet z toho, jaké existují potřeby a musíme to propojit s našimi ambicemi. Komisař Ettinger uvedl 1,1 HDP, Evropský parlament 1,3 Uvidíme, co se podaří. Myslím si, že budeme disponovat prostředky, které nám umožní zachovat eh, vlastně kvalitu politiky soudržnosti a budeme také pracovat s novými prioritami. Pan Omarže, jak už jsem řekla, plně s vámi souhlasím. Více než dříve je nám zapotřebí této politiky, protože žijeme v eh, době, kdy lze těžko předvídat, eh, co se, co se stane. Evropský parlament a především výbor Regi eh, mě byl velice nápomocen v mých snahách a za to jsem vděčná. Pokud je o příští scénáře, tak mohu pouze doufat, že členské státy si budou vědomi toho, co je potřeba udělat. Regiony, potřebují podporu. I předseda Juncker na to má velký zájem. Byli jsme společně na francouzské Guajáně a na Guadeloupe, na Reunionu a tam jsme viděli, v jaké bídě lidé žijí. Jsou to eh, ty nejvzdálenější regiony, které eh, mají prospěch eh, z eh, evropských eh, prostředků, z evropských peněz. Musíme zamezit tomu, aby tyto nejvzdálnější regiony se nemohly rozvíjet. Zazněla tady myšlenka indikátorů HDP eh, na hlavu. Podle mého názoru záleží na tom, abychom znovu vyhodnocili, jak jsou eh, tedy využívány různé nástroje, jak umožňují vytvářet synergie. Souhlasím s vámi v tom, že eh, některé země jsou čistými příjemci ale ve finále HDP eh, na hlavu není přesným ukazatelem. Řekla jsem to na začátku. Doposud to byl jediný eh, ukazatel, který byl jednomyslně schvalován, ale myslím si, že je potřeba brát v úvahu i další faktory. Jsme tady v regionu Brusel, který je považován za bohatý, ale jsou tady také oblasti čtvrtě, které jsou velice chudé. Pokud je o příští e, vyčlenování e, financí, tak e, v souladu s OECD chceme lépe brát, více brát v úvahu otázku sociálních rozdílů a chceme také pracovat s těmito rozdíly, ehm, které by tady měly být dalšími ukazateli vedle HDP na hlavu. Pokud je o zapojení orgánů místní samozprávy, tak pracujeme se zásadou partnerství, na základě kterého zapojujeme tyto orgány a další subjekty občanské společnosti. Možná se tak neděje ve všech členských státech ale opravdu si přejeme, aby orgány místní samozprávy se účastnili rozhodovacích procesů jak na, na úrovni členských států, a aby eh, se tak dělo za aplikace principu partnerství. podporujeme eh, vytváření strategií na regionální úrovni založených na eh, silných stránkách v tom dalém, daném regionu. Je potřeba také zapojit akademickou obec. Eh, samozřejmě ne v každém regionu můžeme očekávat, že vznikne Silicon Valley. Nicméně v každém regionu určitě existují možnosti. Je mi jasné, že Eh, například v severských zemích je toto partnerství již tradicí a v jiných zemích ještě je potřeba eh, počkat, až se trochu změní mentalita. Eh, mnohdy nově zvolený starosta má pocit, že ví všechno. Ale je potřeba, aby se účastnili všichni. Paní Damato, řekl něco, co je podle mě velice důležité. Týkalo se to scénářů. Opravdu si myslím, že jsem již určitým způsobem na tuto otázku odpověděla. Ta rezerva výkonu, tu jsem nezmínila, ne, pardon. Ano, byla to otázka paní Damato. Já vím, že to je vaše téma, ale e, vy jste jej tentokrát nezmínil. Jedná se tu o něco, co není povinné. Je to stále na dobrovolném základě v členských státech. Pokud jde o regiony v přechodném období, máte pravdu, že eh, ty cené zkušenosti lze využít v mnoha regionech, takže jsme vyčlenili určité pilotní projekty pro regiony v přechodném období a uvidíme, jak by se to dalo aplikovat i na další regiony. No, regiony přechodu. Máte pravdu, že eh, tady bude eh, vlastně možnost využívat této platformy například pro takzvané dekarbonizované regiony, kde se zavírají doly. S místo předsedou Šeštěvičem jsme také již eh, pracovali na výběru pilotních projektů. Uvidíme, jak to bude fungovat. Platí, že pro 75 těchto projektů se zrealizovalo ve Velsu. My jsme hovořili o vzájemné solidaritě v období uzavírání dolů a bylo to Spojené království, které uvedlo, že se nedostaví na radu eh, kononů v, v Paříži, pokud tady nebude tato solidarita. Lidé, kteří eh, byli pro Brexit, věděli, že Eh, ta ekonomická transformace v 70. letech byla umožněna právě díky financím z Evropské unie. A komisař, eh, tehdy se o to zasloužil komisař Thomson, který měl jako první na starosti regionální politiku. K tomu, co uvedl pan Ward, paní Ward. Myslím si, že ve Spojeném království jsme odvedli velký kus práce. Jsem Eh, ráda, že eh, pan Banier, hlavní vyjednávač, eh, chce podpořit na další práci na mm, řadě programů. Myslím si, že to je na dobré cestě. Je jasné, že budeme pokračovat s projekty, které běží v ve Spojeném království. E, uvedu například e, podzemní dráhu v Cardiffu. Jsou to projekty velkého i menšího rozsahu. Pokud se jich nechtě, nechce účastnit e, vláda, tak lze pokračovat v těchto projektech. Je jasné, že ehm, Eh, Spojené království bude přispívat i po Brexitu. Jde o to, aby tato eh, peníze byly k dispozici na programové období, tak jak bylo naplánováno. Takže myslím, že můj čas vyprš, pomalu vypršel. Paní Breslo odešla, ale souhlasím s tím, co řekla na téma zjednodušení. Jistě víte, že sociální fond by měl zůstat eh, součástí politiky soudržnosti. Sociální politika totiž je nedělnou součástí politiky soudržnosti. Pokud je o postup implementace, pan Popovič, pane Popoviči, myslím si, že to bude náš nejsilnější argument, až budeme vyjednávat rozpočet. Budeme schopni ukázat, že uh, ty prostředky, které plynou do jednotlivých členských států, jsou adekvátně využívány. 50, no, téměř 55 CRDF RDF zatím bylo uh, eh, předěleno asi 200 milionů euro na téměř 700 eh, tisíc projektů. Takže mezi eh, posledním a aktuálním programovacím obdobím nejsou takové rozdíly. K eh, otázce pana Novakova bych řekla, že souhlasím s tím, že záleží na tom, jak rychle se vše realizuje. Vy jste tady zmínil tu videohru, která se jmenuje Need for Speed. Ano, musíme postupovat rychle, ale nesmí to být na úkor kvalitě. Protože je to právě kvalita, která um, budí důvěru v naší politiku. Pan Popovič zmínil městskou agendu, k tomu jsem se vyjádřila. Opravdu si myslím, že Ehm, ta problematika se týká jak měst, tak eh, eh, té, spojení mezi městy a venkovskými oblastmi. V květnu se uskuteční velká konference starostů a primátorů. Eh, jejímž tématem právě bude tato vazba mezi městskými a venkovskými oblastmi. Jsem ráda, že to německá vláda uspořádala. V městských oblastech je spousta problémů, ale pokud budeme opomíjet venkovské oblasti, tak to bude chyba. Protože by mohlo dojít k vylidnění venkovských oblastí. Proto je zapotřebí nastolit určitou rovnováhu mezi těmito oblastmi. Pan Papadakis? položil otázku týkající se kolektivních smluv. Vůbec kolektivní smlouvy a tarifní vyjednávání nepatří do mé kompetence. Je to otázkou zákonů v Řecku, stejně jako v jiných členských státech. Já si myslím, že e, jsme se tomu věnovali a myslím si, že Řecko dostalo v posledním programovacím období 100% financování na tuto oblast. Myslím si, že to je naším společným uh, úspěchem. Je jasné, že pro výjimečné situace je potřeba eh, aplikovat eh, výjimečná opatření. Myslím si, že i v rámci politiky soudržnosti v tom budeme pokračovat. Řecko při vyjednávání s mezinárodní organizacemi se tohoto dotklo, ale pokud jde o komisi a parlament, tak jistě víte, že jsme s vámi vždycky se snažili spolupracovat, abychom vám pomohli. Děkuji vám všem za to. Pokud jde o Romy, tak eh, ze sociálního fondu se jim dostává podpory. Začlenování Romů je významnou součástí politiky soudržnosti. My se ale nesoustředujeme na jednotlivé etnické skupiny, my se soustředujeme na um, ty nejvíce zranitelné skupiny obyvatelstva, mezi které Romové samozřejmě patří. Musíme podpořit eh, předškolní vzdělávání, školní vzdělávání, eh, rozvoj zdravotních a sociálních služeb, eh, obnovení zaostalých oblastí. Když jsem byla ve výborech DV a výborech pro zaměstnanost, tak jsem se s těmito tématy zabývala. Myslím si, že se musíme zamyslet nad tím, co dělat více. Stále se mluví o strategiích, strategiích, ale v realitě eh, ten pokrok je mizivý. Měli bychom se opětovně eh, bavit o tom, jak zapojit eh, další výbory do této práce. Jejímž výsledkem by měl být nějaký postup, ale nejde jenom o finanční zdroje, je tady také otázka mentality. Myslím si, že během posledního mandátu se, jste se e, vydali na misi do Itálie, kde jste zjišťovali úroveň integrace Romů. Myslím, že se k tomu můžeme věnovat ještě bilaterálně. Je to určitě oblast, kde je zapotřebí změn. necesitatea politicii de coeziune. Știți foarte bine. Pane Bure, myslím, že vás nemusím přesvědčovat o, o tom, že musíme pokračovat v této politice soudržnosti. Musíme postupovat ruku v ruce, musíme dále pokračovat v této politice soudržnosti, protože to vytváří pracovní místa a je to v podstatě určité důležité pojítko. Já si myslím, že jako komise musíme spolupracovat eh, s politiky, s vámi, z Evropského parlamentu. Společně musíme vést bilaterální diskuze s partnery, kteří stále ještě nejsou příliš ochotní přispívat. Politika soudržnosti podle mého názoru musí být tou starostlivou lidskou tváří Evropské unie. To je to, co nás drží pohromadě. A pokud ztratíme tento rozměr, to jediné pojítko, s místními orgány, s regiony, tak eh, ztratíme eh, mm, tu poslední frontu. Musíme opravdu spolupracovat na tomto projektu a já vás chápu, jak jsem říkala, jako partnery a plně na vás spoléhám. Samozřejmě, že moje dveře jsou pořád otevřené, zejména teď v tomto období, kdy máme před sebou měsíc a pak všechno bude ve vašich rukou a v rukou rady jako dvou kolegislátorů. Mohu vás ujistit, že v těchto měsících budu dělat eh, vše, co v mých syna, silách, abych eh, jednala s dalšími komisaři, s našimi službami, abychom zajistili, že nedojde k význačným brutálním škrtům. A eh, já jsem já jsem slyšela tedy, že naše komise není tedy proto, abych měl brutální škrty, tak teď jsem zvědavá, co to bude. Děkuji, paní komisařko, to byla velice zajímavá diskuze. Chci poděkovat tlumočníkům za jejich porozumění a pomoc. A chci vás požádat, nebo chci se zeptat, Přijímáte rozhodnutí koordinátorů, které jsme obdrželi. Máme zde zápis ze včerejška. Máte k tomu nějaké výhrady? Ne, takže jsou, je schválen zápis. A teď vám jenom chci už připomenout, že se sejdeme příště 25. dubna. To bude odpoledne a 26. dubna dopoledne. Děkuji vám mnohokrát, děkuji ještě jednou eh, paní komisařce a všem přítomným.